Vážení kolegové, dobré odpoledne. Děkuji, že jste přišli i po změnách v našem pořadu jednání a také v načasování jednotlivých bodů. Začínáme dříve než obvykle. Dalším bodem je výměna názorů e, s generálmajorem Pascalem Šifolo, který je náčelníkem Evropského velitelství letecké dopravy. To sídlí v Eindhovenu, bylo zřízeno v roce 2010, jestli se nepletu. A už nyní se rozvíjí jeho operace, což je považováno za úspěch. v oblasti evropské obrany. Dnes ráno jsme vyslechli několik vynikajících prezentací. Byl tu předseda Evropského vojenského výboru, a také zástupce bulharského předsednictví. A zmínit musím také poslední panel na téma vojenské mobility, který ukončil naše dopolední zasedání pěti vynikajícími příspěvky, které nám poskytly různé úhly pohledu. Byl přitomen zástupce nizozemské vlády, která je původcem celého projektu, také ESVČ, komise EDA eh, e a NATO. Vysoce postavený představitel NATO promluvil o, mobilitě, o vojenské mobilitě v prezentacích ředitela, ředitele Martího z EDA eh, e byla zdůrazněna role Evropského velitelství vzdušné dopravy. Touto roli je poskytování odborných znalostí a expertízy do naší debaty a další plánování vojenské mobility. Takže teď je mi ctí a potěšením eh, bez dalších průtahů dát slovo generálmajoru Šifolovi. Prosím, máte slovo, pane. Děkuji vám moc krát eh, za hezký úvod, paní předsedkyně. Vážení poslanci Evropského parlamentu, dámy a pánové, Pro mě jakožto velitele EATC eh, e je velkým potěšením a ctí být zde dnes odpoledne s vámi a pokusím se vysvětlit, co to vlastně je Evropské velitelství letecké dopravy, eh, jak to funguje a také, jak už zmínila paní předsedkyně, budu hovořit o tom, proč se o nás říká, že máme úspěch v oblasti evropské obrany. K čemuž také upozorním na několik faktů. Tady vidíme implementaci EATC. Ta myšlenka na nadnárodní evropské velitelství letecké dopravy se zrodila ještě v minulém století na základě dvojstranné iniciativy Německa a Francie. A okamžitě uh, vidíte, že trvalo deset let, než ta iniciativa vyzrála a než došlo k jejímu vyladění a nastavení společné regulace a než byly uzavřeny dohody a harmonizovány procedury, aby čtyři zakládající země, Belgie, Nizozemsko, Německo a Francie, mohly založit EATC. Velitelství bylo inaugurováno v září 2010 a potom po dvou letech přistoupilo v listopadu 2012 Lucembursko a po dalších dvou letech v červenci 2014 přistoupilo Španělsko a na konci téhož roku 2014 přistoupila Itálie. Takže momentálně je to sedm zemí pod jedním velitelstvím a pod jedním operačním eh, velitelstvím. Eh, máme operační eh, výstupy non-stop a čítáme 215 zaměstnanců. Tenhle slide je patrně nejdůležitější z celé mé dnešní prezentace. a Představuje náš obchodní model. Na levé straně slajdu eh, vidíme naše tři pole působnosti, nebo tři pole expertizy, abych tak řekl. Je to letecká doprava, tankování za letu a eh, lékařská eh, evakuace. V rámci organizace EATC samotné existují dva hlavní pilíře které se vzájemně doplňují. Jeden z nich eh, je že politický, podpůrný a navazuje vztahy s externími organizacemi či zeměmi a stanovuje strategii do budoucna. Teď se zastavím u operačního pilíře, Ten proces je takový, že od některého z našich sedmi států dostaneme žádost o leteckou přepravu. Proces začne plánovací fází, fází rozdělení úkolů a pak probíhá kontrola mise a všechno končí analýzou a podáním hlášení o misi. Zároveň funkční pilíř poskytuje eh, data operačnímu pilíři a provádí studie v prospěch různých států nebo EATC samotného a stará se o harmonizaci mezi jednotlivými zeměmi a o interoperabilitu. Víte, že to je vojenský termín a znamená to, že ozbrojené síly mohou eh, spolupracovat eh, v rámci jedné operace. Interoperabilita je velice důležitý pojem. Ta pravá strana se týká spíše účastnických zemí, jejich závazků a jejich práv. Jakmile stát vstoupí do EATC, tak eh, nám předá svůj seznam seznam údajů, je to seznam à la carte. Přenesou na nás, co sami chtějí. Například Belgie a Nizozemí na nás převedli 100% eh, své letecké flotily, což ale není případ ostatních zemí. U druhého bodu eh, hovoříme o reverzibilitě eh, dopravy. A to v jak a to znamená v praxi to, že jakákoliv země může kdykoliv vzít zpátky své zdroje a použít je na národní misi. misi. Můžou to udělat kdykoliv a bez vysvětlení, což je zárukou suverenity eh, státu. Virtuální měnou, kterou používáme, eh, respektive jinak. My nemáme žádný eh, cash flow v rámci EATC a jedním z klíčových faktorů našeho úspěchu je to, že využíváme technické dohody o e, letecké přepravě, o e, tankování za letu a e, dalších služeb. V podstatě tak můžeme využívat Zkrátka, pokud používáme různé eh, zdroje, tak eh, jedna hodina představuje 3,5 eh, hodiny C1.30. Tímto způsobem se používají bankovní účty a nejenom EATC používá dohodu ATARES. Ta se používá už od roku 2000 zhruba. Spadají pod ně země jako je USA, Kanada a 24 členských států Evropské unie. MCC eh, eh, Evropa je eh, garantem dohody ATARES. EATC je plně integrováno do eh, hierarchie velení každého státu. To je také právo každého státu, protože v případě, že některá země už eh, zcela eh, rozpustila velení mobility a už nemá žádnou kapacitu, tak se spoléhá plně na nás a proto my jsme součástí jejich hierarchie velení a jejich personálních stavů. Dalším bodem je další záruka suverenity států, která je tímto zachována protože v jakoukoliv chvíli eh, mohou jakýkoliv zdroj stáhnout z nějaké operace nebo mise. Stát může říct si, této operace se nechceme zúčastnit a ten, tato země je tím pádem držitelem červené karty, což je právo národa, které zároveň zajišťuje suverenitu. Tady vidíte naše portfolio, sestávající eh, z různorodé škály eh, letadel. Jsou to taktická, strategická eh, nebo letadla přepravující vysoce postavené osoby. Máme zhruba 160 takovýchto strojů, které můžeme sdílet EATC sídlí v Eindhovenu, nicméně ty prostředky jsou alokovány eh, vždy na začátku mise z jednotlivých zemí. Máme 12 leteckých základen, které jsou rozděleny mezi jednotlivé země a vždy na jednu zemi připadá jedna až tři základen. Provádíme zhruba 60 misí denně v průměru. tohoto slajdu eh, vidíte, jaký je výstup EATC. EATC podporuje operace. Tady vidíte, co děláme v Afghánistánu, na Středním východě a v Africe. A co děláme? Eh, převážíme do i z Afriky, protože EATC, e e, jak už jsem říkal, má operační kontrolu e, nad prostředky, nicméně operuje z Evropy směrem k oblastem Afriky nebo Středního východu. Nicméně velení probíhá přes jiný kanál, nikoli v rámci operativní kontroly EATC. Tady vidíte naše výstupy za poslední čtyři roky, 2014 až 2017, pět tisíc misí a během těchto čtyř let 20 těchto misí eh, proběhlo v rámci výměny Atares. To znamená, že těchto 20 misí eh, bylo ku prospěchu nejen jedné zemi, eh, ale bylo to, byl, byl to jeden stroj, který letal za více států, protože šlo o více státní operaci. A právě tady EATC zvyšuje svou efektivitu a svou relevantnost. Naším cílem je e, navýšit co nejvíce toto číslo 20% v rámci výměny Atares. Nyní bych chtěl pohovořit o e, funkční doméně. My se soustředujeme na harmonizaci, standardizaci a interoperabilitu. E, všechny tyto tři faktory musíme posílit a proto e, pracujeme v oblastech e, údržby a logistiky strojů, zaměstnávání a školení. E, za tímto účelem EATC vypracovává studie na žádosti členských států, vypracovává regulace na základě společného postupu, předsedáme workshopům a pracovním skupinám a pořádáme stroje, Eh, poskytujeme akademiky a silaby a eh, provádíme i e-learning pro naše posádky ze sedmi účastnických států, ale nejenom pro ně, spolupracujeme také s dalšími evropskými i neevropskými zeměmi. A tyto aktivity eh, funkční divize EATC se orientují do budoucna, kdy budeme mít modernější stroje a ty bude používat pět z našich sedmi zemí, tedy všechny kromě Nizozemska a Itálie. A C130J, to je stroj, který používá momentálně Itálie, e, brzy to bude i Německo a Francie a pokud jde o 3, AA330 MRTT, tak e, tohoto programu se nebude účastnit pouze Itálie. Takže bude velice zajímavé eh, se soustředit na tyto tři nové projekty, na tyto tři nové stroje. Už teď se připravujeme tedy do budoucna. Tento slide eh, do jisté míry vysvětluje, jaké jsou klíčové faktory našeho úspěchu. Tady je nakreslený takový imaginární dům EATC, který je složen z různých cihel, stavebních kamenů. Ty nejnižší stavební kameny jsou nejdůležitější, protože podpírají celou stavbu. Jsou to eh, ty nejstarší a nejkonsolidovanější eh, klíčové faktory. A eh, čím víc se blížíme ke střeše, musíme tyto klíčové faktory posilovat – Eh, čímž také přispíváme k úspěchu EATC. Eh, já eh, mu, případně můžu odpovědět na otázky později, teď do toho zabíhat nebudu, ale ještě se vrátím k, to je, k té první řádce. To je ochota účastnických zakládajících národů ochota účastnit se tohoto projektu. Jak jsem už říkal, trvalo deset let, než ta idea vyzrála, nicméně společná ochota byla nezbytná. Začali jsme bilaterální iniciativou a pak se k nám přidali dvě další země, takže ty čtyři eh, zakládající země jsou eh, důležité na, na tomto základě už se dal použít, eh, už se dal nastartovat tento projekt. Právě tak eh, ta absence cash flow a používání vlastně virtuální měny eh, přispěl k tomu, že jsme se stali operačním velitelstvím, které má jasné konkrétní výstupy protože eh, dnes, když si země vyměňují letecké hodiny, eh, tak je to pouze rozhodnutí plukovníka, není to rozhodnutí žádné vysoké úrovně eh, a jsou do toho zapojeny skutečné peníze. V té druhé řádce je reverzibilita transferu. Důvodem, proč je dnes EATC známé a uznávané jako operativní velitelství, je, že země souhlasily s tím, že převedou své pravomoce na EATC, což nám umožňuje eh, vytvářet mise a efektivně se zapojovat eh, v různých, eh, v různých scenériích v rámci mezinárodních operací. Proč eh, se státy uvolili takto předat své pravomoci? protože jsme určitým způsobem ponechali jejich suverenitu, a to reverzibilitou transferu. Připomínám znovu, že eh, tady jsou dva způsoby. Za prvé, kdykoliv zrušit eh, transfer, kdykoliv můžou odebrat z národních důvodů své stroje zpět a potom červená karta. Kdykoliv může každá země říci, ne, my se už nechceme účastnit této operace, na poslední chvíli mohou stáhnout eh, posádku z naší mise. A o tom ostatním můžeme hovořit později, budete-li mít zájem. EATC e, e se připravuje na budoucnost. S čímž souvisí mnoho různých témat, já jsem se rozhodl eh, zmínit tady tři. To první z nich je poměrně zjevné. Pro úspěch eh, nadnárodní organizace je potřeba rozšířit harmonizaci eh, regulace. Země se musí harmonizovat, eh, jinak nemůžou spolupracovat. Eh, to je zdrojem našich trvalých eh, obav od založení EATC a bude to eh, problém i v, našich, i v dalších 10-20 letech. Harmonizace regulací. Druhý bod se týká diplomatického uznávání současná situace brání našim procesům. Já bych to vysvětlil detailněji. V divizi OPS, eh, když má začít nějaká mise, dostanete od státu žádost o leteckou přepravu. A ten proces eh, začíná tak, že musíme vybrat nejvhodnější stroje, eh, patrně to bude, dejme tomu, německý stroj. A pak, když ta mise spočívá v dopravě Eh, z Německa například na střední východ, Budeme muset přeletět mnoho různých zemí, než se dostaneme na střední východ. A chcete-li provést přelet eh, nad nějakou zemí, musíte získat diplomatické povolení od této země. To nějakou dobu trvá, až od dvou dnů až po tři týdny, podle toho, co převážíte a podle toho, o kterou zemi jde. To se dělá hned na začátku celého procesu, ale když už eh, se blíží start, tak eh, číslo diplomatického povolení platí 24 eh, hodin nebo 48 hodin, takže pokud máte nějakou závadu na stroji, nějaký defekt, tak můžete chvíli čekat, ale potom vám to povolení propadne a budete si muset buď najít jiný ekvivalentní stroj, ale v tom případě to bude muset být stejný stroj, protože to diplomatické povolení platí pouze pro Německo. A později, až budeme mít 50 stejných strojů, tak bude velice zajímavé eh, je vyměňovat mezi různými zeměmi. Eh, dnes eh, to ale nejde, protože každá země žádá o diplomatické povolení sama za sebe. A bylo by velice dobré, kdyby EATC bylo považováno eh, za eh, jaksi subjekt, který hovoří jménem všech sedmi států. A časem by se to dalo rozšířit i na celou Evropu. Umíme si představit eh, Evropský úřad pro diplomatická povolení, pro země, které by se k tomu přidali, možná v rámci PESCO, já nevím. Vím, že EDA už na tom pracuje uvnitř Evropy, ale bylo by dobré zamyslet se nad tím i šířeji, protože eh, velice bychom posílili svou pozici, kdybychom mohli hovořit jménem všech států a nejenom toho jednoho konkrétního. A posledním tématem je podpora standardů a interoperability. To je opravdu v našem zájmu, protože EATC jedná ve prospěch eh, sedmi účastnických států ale také ve prospěch eh, celé komunity letecké dopravy a tankování za letu. Eh, takže jsme schopni a ochotní spolupracovat s jakoukoliv zemí, jak evropskou samozřejmě, tak i na celém světě. Už spolupracujeme eh, na tankování za letu se spojenými státy a jak jsem už říkal, můžeme šířit naše produkty, sdílet naše dokumenty, a je v našem zájmu podporovat naše standardy, aby naše účastnické státy se mohly účastnit eh, vícenárodních operací na základě našich standardů, standardů EATC. A tento poslední slide eh, uzavírá eh, tuto mou přednášku. Je to shrnutí naší činnosti za rok 2017. Já doufám, že jsem naplnil vaše očekávání a že se mi podařilo vysvětlit eh, roli EATC eh, dnes odpoledne. Eh, bylo to pro mě potěšením a velice rád si vyslechnu vaše poznámky a komentáře a velice rád samozřejmě odpovím na vaše otázky. Děkuji vám moc krát. Děkujeme generále za tuto obsáhlou prezentaci a nyní otevírám debatu. Nevím, jestli pan Gáler si bere slovo. Ano, děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji vám za skvělou prezentaci. EATC vždycky používám jako příklad projektů, které dobře fungují a které jasně prokazují přidanou hodnotu spolupráce v oblasti bezpečnosti a obrany v EU. V současném stavu jak to je, jaký je stávající právní rámec. Je to memorandum o porozumění mezi účastníky, to je jedna otázka. A druhá věc, já jsem velmi rád, že jste vy sám zmínil PESCO, protože my jsme v parlamentu měli zprávy o tom, které eh, zprávy o tom, že právě v souvislosti s PESCO je EATC takovou klasickou institucí, která by měla spadat pod PESCO, až budeme mít společné financování z evropského rozpočtu. Pokud vím, tak pokud budeme mít společné financování a pokud s tím začneme, tak se do toho budou chtít zapojit i další, kteří k tomu za kofinancování nebyli opat- eh, ochotni. To znamená, že to by eh, pravděpodobně mohlo být, mohlo být takovou pobídkou pro ostatní. Tak, aby se k EATC připojili. To by byla další otázka. To znamená, že se ptám, jestli probíhají v zákulisí nějaká jednání. Já jsem viděl váš harmonogram a musím říct, že poslední stát se tedy připojil v roce 2014. Proč jich není víc? Účinnost se prokázala, to znamená, že by mě zajímalo, proč se ta spolupráce nerozšířila i na další státy. A poslední otázka se týká právní situace vojáků, které, kteří se účastní těch operací. Ptám se, jestli neměli nějaké problémy oni nebo jejich rodiny, pokud jde o finanční záležitosti, jestli z té účasti nevyplynuly nějaké problémy a pokud ano, jestli tady se je podařilo vyřešit. Děkuji. Pan Freund. Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji i vám, pane veliteli. Mám obavu, že pan Gáler položil podobnou otázku, kterou jsem chtěl položit já, ale přesto ji položím. Já si myslím, že na třetí folii byla ta evropská mapa, mapa Evropy ve žluté barvě. Mohl byste to ukázat ještě jednou, tak abych vysvětlil, o co mi šlo? pokud to není příliš složité. Ano, o to mi šlo. Pokud se podíváte na tuto mapu Evropy, tak vidíte, že to jsou západoevropské státy, není tam ani jedna země z východní Evropy. Já se ptám, proč tomu tak je. Některé z těchto zemí už jsou členy EU poměrně dlouho. Nemusím pravděpodobně vysvětlovat, co si o tom myslím. A druhá věc, zůstaňte na stejné folii, ale já se zmíním o tom posledním eh, bodě, to povolování. To znamená, že potřebujete mít diplomatické povolení, pokud někam letíte. Pokud poletíte na Blízký východ, tak v podstatě přelétáte několik členských států EU a několik nečlenských států EU, ale stále je tam těch několik členských států EU. A já se domnívám, že by bylo důležité pro vaši misi, pokud chcete dosáhnout svého cíle, to znamená, že Evropská unie by měla mít nějaké centrální Eh, místo, kde by se udělovala povolení pro takovéto projekty, které vy provádíte. Milí kolegové, musí, můžete prosím pokládat otázky. Pře, pře, rozmysle se, rozmyslete si to, já mezi tím položím svůj dotaz. Pane eh, generál, vy jste hovořil o operacích na Blízkém východě, na letech na ohledech na Blízký východ, z Blízkého východu, východu. Ptám se, jestli jsou tu nějaká pravidla týkající se misí interoperability s jinými partnery, ať už je to NATO, eh, partneři ze Spojených států, z Kanady a tak dále. A ptám se, jestli tedy to, jestli s tím byly nějaké potíže a jaký druh problémů jste museli překonávat, pokud některé, nějaké problémy vznikly. A druhá věc, ty využívané kapacity používáte většinou státem vlastněné flotily, letecké flotily, nebo jaký je tradi- nebo typický průběh toho obchodního modelu, jsou to spíše rozpočtové operace, nebo jak to vypadá. Tím tedy ukončíme toto kolo otázek a pokud bude mít ještě někdo nějaký dotaz, může, je položit, může ho položit později, protože čas ještě mít budeme. Děkuji. Děkuji vám za všechny vaše dotazy. Začnu odpovědí na první otázku me- memorandum o porozumění, ano, to je stále právním základem, nebylo to od založení změněno. Snažíme se získat smlouvu, ale stále se o tom jedná. Není, ta jednání nejsou dokončena a nejsme si ani jisti, jestli uh, dokončena budou nebo ne. Eh, musí to být tedy v zájmu Nizozemska a Eh, dalších zemí. My se tady snažíme, eh, abychom měli smlouvu tak, jak je to v jiných případech. Všechny ty zúčastněné země eh, jsou tedy spokojeny s memorandem o porozumění a hostitelská země s tím souhlasí. Pokud jde o PESCO, EATC není evropská organizace, organizace EU. Je to jakási ochota nebo výraz ochoty čtyř zakládajících zemí a těch tří zemí, které se k nám připojily. V tuto chvíli se tedy jedná o projev ochoty nebo vůle všech eh, těch sedmi členských zemí. Nemůžeme to využívat v rámci PESCO, já neříkám, že to nemůžeme eh, inkorporovat, pokud se eh, tedy proto členské státy rozhodnou. Eh, v určitých případech. Ale my tedy, pokud bychom tedy měli pomoci EU z PESCO, tak bychom museli převádět i Eh, jednotky. Já neříkám, že je to nemožné, ale v tuto chvíli by to mohlo být možné pouze tehdy, pokud sponzorský stát se rozhodne, že požádá EATC, aby tak učinila. Dejme tomu, že sedm jeden ze sedmi států řekne, že se obrátí k EATC zády a stane se sponzorem operace v EU. V tuto chvíli by to bylo obtížné s jakoukoliv finanční podporou. My jsme o tom diskutovali, e, to znamená, že o tom v tuto chvíli jednáme. Jde o Eh, integraci EU do dohody ATARES, která by do budoucna byla velmi prospěšná, ale v tuto chvíli to není vůbec jednoduché. Já už jsem řekl, že mezi státy není cash flow, není možné si zaplatit nějakou službu. Je to pouze dohoda mezi státy, že tedy si budou navzájem vyměňovat letecké hodiny, hodiny letu. EATC netvoří něco sama. Vždycky dostaneme žádost o leteckou přepravu na základě nebo od jednoho eh, z našich sedmi členských států. Doufám, že se mi podařilo odpovědět eh, na vaši otázku pokud jde o další dotaz, proč se nepřipojili další státy, zatím jsme nezaregistrovali eh, žádnou žádost. Poslední stát, který projevil zájem, bylo Spojené království krátce po Brexitu, což Eh, tedy znamená, že tedy ten proces vypadá tak, že se napíše dopis eh, řediteli nebo veliteli IATC, e Je to politický proces. Musí se tím zabývat Mezinárodní dopravní výbor a musí padnout politické rozhodnutí. Nicméně zatím jsme nic eh, nepřijali a ne, nevím, jestli to bude možné vzhledem eh, k Brexitu. Problémy pro konkrétní země, ano, byly tu problémy s některými pracovníky z určitých zemích, šlo například o návštěvu škol v Nizozemsku nebo e, ve Francii. My jsme se tedy snažili uzavřít dohodu v tom smyslu, že členové EATC mají povolení, mají možnost být považovány za e, členy EU typu 3, to znamená, že je, možno, aby, že je možné, aby využívali školní docházky, aby docházeli do dotyčných škol. Eh, nakonec se to nepodařilo, ale v tuto chvíli to nějak funguje a nemyslím si, že bychom tedy v současnosti museli řešit ehm, velké problémy, pokud jde o naše rodiny. Vrátím se k těm východním zemím EU, abych vám odpověděl, pane Fronde. severovýchodní země EU k nám někdy jezdí na návštěvu a říkají, že by možná měli zájem, ale my tedy prosazujeme tu myšlenku, že by tady bylo takové regionální EATC. Regionální EATC, jakýsi satelit. Jistě si umíte představit, že pro severské, severní země by to bylo zajímavé, že by tady, tady bylo rozdělení obc a že by eh, to uskupení združovalo Finsko, Norsko a Švédsko, je na tom zajímavá jedna věc. Je e, to totiž zajímavé z toho hlediska, že ty země jsou si blízko a že mohou operovat velmi efektivně z hlediska dopravy. Využívají navzájem e, svoje zdroje v rámci ATERES. Pokud je mají využívat účinně, tak musí být geograficky velmi blízko, tak aby e, tady nebyly prolétány hodiny navíc my tedy pokud někdo podá žádost, celou situaci zhodnotíme v rámci takzvaného hodnotícího období a musíme si být jistí, že ta situace bude ku prospěchu obou stran. Dotyčný stát tedy musí Eh, prokázat svoji připravenost, musí přijmout naše postupy a musí to být tedy ku prospěchu obou stran, jak toho státu, tak EATC. A jak jste řekl, v posledních sedmi letech tedy žádná nová země nevstoupila. Měli jsme návštěvy z východních zemí, my jsme jim vysvětlovali celý proces, ale žádnou oficiální žádost eh, o členství jsme neobdrželi. A nyní druhá otázka. Pokud letíme na Blízký východ nebo do Afriky, tak musíme přelétat několik zemí, ale EDA eh, e už tady v Evropě eh, řeší ten systém přeletu nad evropskými zeměmi a alespoň 15 zemí podepsalo příslušnou dohodu. Je to na dobré cestě, eh, ten pocit, počet se tedy, ano, 15 zemí to podepsalo a ten počet by se mohl zvýšit jsme samozřejmě proto, aby se to zlepšilo, protože by to bylo i nám ku prospěchu. V rámci EATC máme tedy plnou dohodu, která se týká všech členských států EATC. Jeden stát je tedy členem EATC a přesto tedy nepodepsal tu dohodu v rámci EDA ale nemáme problém s přeletem nad tímto státem, protože ten stát je tedy v rámci EATC a vy, pokud se stanete členem EATC, tak souhlasíte s tím, že ostatní budou létat nad, nad vaším územím. Problém je s nebezpečným zbožím, s velmi nebezpečným zbožím, protože eh, to je někdy tedy mimo smlouvy nebo dohody, které jsme schopni otevři, eh, uzavřít s jinými státy a problém je, že my jako eh, vojenská organizace často tedy převážíme zboží, které by nemohlo, nemohlo být převáženo v rámci komerční dopravy. Když hovořím například o přeletech nad Saudskou Arábií nebo nad Egyptem, tak takové povolení někdy může trvat tři týdny, takže je to velký problém. A dneska jde pouze o mezistátní jednání, jednání mezi státy. Možná, že by bylo dobré, kdybychom vyjednávali na úrovni evropské, namísto toho, aby to vyjednával každý stát za sebe. Potom bychom možná měli větší vyjednávací schopnost. Eh, spolupráce s partnery NATO. To je podobné jako s těmi sponzorskými státy. Byly uzavřeny určité dohody, podobně jako s EUMS. To se týká tedy vztahu EATC a NATO. Eh, díky těmto dohodám naši specialisté mohou spolupracovat a mohou tedy připravovat rozmístěný jednotek, protože my máme tedy eh, součást, nebo máme v EATC i specialisty, ale pokud chceme tedy zajišťovat dopravu pro NATO, tak musíme získat žádost od některé z našich členských zemí. Dejme tomu, řekneme, budete tedy převážet náklad pro USA. V konceptu NATO je to tak, že každá země v rámci NATO převáží svoje vlastní jednotky a pokud tedy chceme, a potom tedy musíme najít nějaký jiný způsob, jak eh, tu přepravu řešit jinak. Ti, kteří jsou ochotní převzít roli sponzora, tedy převáží svoje vlastní jednotky a pravděpodobně nemají jiné zdroje na to, aby je dali k dispozici na to. Je to problém, ale snažíme se na tom pracovat společně a pokud jde o budoucnost EATC, tak jsem poměrně optimistický. Zítra nepochybně eh, budeme mít větší možnosti eh, pokud jde o naše portfolio a uh, může se stát, že za 7 nebo 10 let budeme mít nadměrnou kapacitu a v případě nadměrné kapacity můžeme jednat o tom, že bychom ji prodali na tu USA nebo někomu jinému. Dneska EATC stále ještě zaplňuje určitou mezeru v letecké dopravě pro ostatní země. My tedy se snažíme o vyšší účinnost, děláme věci účinněji ale nemáme přebytečné a kapacity, které by nám umožňovaly eh, působit i mimo okruh těch sedmi členských států. Oh, yes. Yes. Ještě ten poslední dotaz outsourcingové možnosti. My v podstatě využíváme pouze národní flotily, vojenské flotily, kromě Lucemburska které má kontrakt s takovou eh, rescue company, to je, to je národní společnost, která se zabývá zároveň lékařskou evakuací. Nepatří to pod jejich vojenské složky, ale jinak, jsou, jinak ve všech ostatních našich zemích jsou to národní eh, vojenské eh, složky a neoutsourcujeme. Děkujeme, říká paní předsedající. Máme ještě prostor pro další otázky. Já bych se pana generála zeptala ještě ohledně stávající rozpravy, pokud jde o vojenskou mobilitu v EU. Tento projekt byl již vyhlášen v rámci spolupráce PESCO. Domníváte se, že by mohlo dojít k dalšímu vývoji v této oblasti a rozšíření naší role, pokud jde o EACT, nebo se tím nezabýváte a v podstatě vám vyhovuje stávající role vašeho velitelství EATC do budoucna, nebo jak to vidíte? Já skutečně se nezdráhám jakékoliv spolupráce požádali mě kterákoliv z našich zemí, aby jsme se stali součástí právě nějaké studie, která je základem nebo eh, funguje v rámci spolupráce PESCO. My se rádi zúčastníme takové studie. Ano, máme například EUMS, rovněž v tomto ohledu jako partnera, pokud zahájí práci na tomto poli, tak určitě se na nás obrátí. Máme tam již takový předběžný souhlas, pokud nás přizvou na mm, nějaké poradenské bázi, například za EATC. Víte, my samozřejmě, ale e, záleží vždycky na tom, aby to odsouhlasili všechny naše členské země. To je, ano, já vím, že těchto sedm států je součástí spolupráce v rámci PESCO, ale my skutečně nejsme vázani pouze nějakými studiemi, my můžeme určitě poskytnout naše odborníky v tomto ohledu. No ale pokud jde o operační zaangažovanost poté, přímo nějaké provozní nasazení, tak tam musíme mít k dispozici souhlas všech sedmi členských států. Děkujeme. Ráda bych vám poděkovala, vážený pane generále. Ráda bych poděkovala za tuto možnost vyměnit si s vámi názory, argumenty. Bylo to pro nás nesmírně zajímavé. Snažili jsme se zaměřit na různé oblasti, různé operace, které vede EU ve světě nebo samostatně některé členské státy EU s cílem trochu předvídat změny v oblasti bezpečnostního, obraného prostředí obecně. Proto jsme vám nesmírně vděční za velice komplexní hloubkovou prezentaci aktivit velitelství EATC. My skutečně všichni považujeme vaše velitelství za obrovský úspěch a dovolte, abychom vám na závěr zatleskali. Děkujeme, děkujeme ještě jednou. Kolegové, další bod, který se týká Číny, zahájíme přesně v 15.30. Děkuji.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 colleagues, please be seated. kolegové, kolegyně, prosím, zaujměte svá místa. Děkuji vám. A dovolte, abych uvedla další část našeho dalšího jednání je to velice důležitý panel, který se bude věnovat bodu, kde budeme projednávat toto téma společně s delegací Evropského parlamentu pro vztahy s Čínskou lidovou republikou. Místo předseda této delegace je mezi námi. Vítám vás. Tématem je Čína a určitá čínská globální vojenská projekce jejich síly ve světě. Dovolte, abych vám představila tři vážené panelisty, naše hosty. Nejprve to je pan Kristof Mane, který je zástupcem oddělení pro problematiku spojenou s Čínou, Hongkongem, Makáem, Tajvanem a Mongolskem. Dále je zde mezi námi paní Eva Pejsová, která již navštívila jednání podvýboru SEDE. Možná si pamatujete, že prezentovala bezpečnostní situaci v Jižním a Východním Čínském moři na začátku letošního roku. Byla to debata, která se týkala i, i naší mise do Japonska. A samozřejmě i v tomto regionu jsme se zabývali bezpečnostní otázkou nejednou, pokud jde o čínské vojenské možnosti, ale zároveň i hrozby týkající se Korejského polostrovu. Polostrová zároveň určitý jaderný postoj Severní Koreje. Paní Eva Pejsová je vedoucí analytičkou Evropské ústavu Evropské Unie pro studium bezpečnosti EU ISS se sídlem v Paříži, to si asi pamatujete. A v neposlední řadě je to vedoucí vědecký pracovník korporace RAND, americké korporace RAND, pan Andrew Scobell. A nyní již rovnou dávám slovo našim panelistům aby jsme bez zbytečných průtahů mohli rovnou přistoupit k prezentacím a poté k diskuzi. Úplně na úvod, ale to bude pan Kristof. Mané, poprosíme vás okamžitě o vaší prezentaci. Prosím, dávám vám slovo. Děkuji, děkuji za slovo, paní předsedající. Děkuji za tuto příležitost. Víte, já jsem dostal úkol takového obecného přehledu mm, dříve, než vystoupí specialisté. My se podíváme na to, eh, jak vypadá ta vojenská dimenze eh, Čínské lidové republiky v současné době bez ohledu na velké výzvy, kterým čelí místní ekonomika. Pan prezident Xi Jinping má ambiciozní plány v tomto ohledu. Pokud jde o projekci eh, moci Číny ve světě, je to ta iniciativa, eh, která je velice za, známá, BRI eh, rovněž, to znamená Belt and Rule Initiative, je to vlastně jeden pás, jedna stezka, nebo jedno, jedna oblast, jedna stezka. Dovolte, abych se zmínil o několika velice důležitých eh, událostech, které jsou spojené od roku 2015 s růstajícími možnostmi a kapacitou vojenství Číny. V roce 2015 Čína poprvé vyslala své vojska eh, do zahraničí, do Jemenu. Šlo tam o evakuaci jejich občanů. To bylo v roce 2015. Zároveň vyjednali dohodu ohledně první zahraniční vojenské eh, základny. Bylo to logistické centrum Djibouti, především pro čínské lodě v místním zálivu. Začalo to fungovat v loňském roce. Tvrdí se neustále, že pravděpodobně tam budou další základny, možná v Nabíbii nebo Pakistán, Guadaj a na Šrilance v Atlantotě. V prosinci 2015 Národní kongres Číny schválil zákon, který legalizuje protiteroristické akce v zahraničí. Na konci roku 2015 Čína zahájila bezprecedentní radikální reformu vojenské oblasti s cílem dále rozšířit především námořnictví redukováním armádního vojska, zároveň umožnit možnost technické války 21. století, dále zapojit se do zahraniční bezpečnosti a zároveň kombinovat eh, jednotlivá velitelství zodpovědná za operace různých oblastí eh, vojenství, podobně jako je tomu na západě. To znamená, že změnili ten regionálně založený přístup eh, minulosti. V roce 2017 došlo k druhé etapě reformy vojenské oblasti zaměřené na to, aby byla Čína flexibilnější z operačního hlediska. To znamená, že armádní vojsko se zredukovalo z 18 na 13 vojenských skupin. Dále to byly nové mobilní bojové jednotky, helikoptéry a zároveň námořnictvo. Dále to byly různé projekty v zahraničí, eh, to znamená, už se nezaměřovali pouze na obranu eh, své země, dále modernizovali svou armádu, přizpůsobili reálným podmínkám. V září 2017 Čína dokončila registraci dalších 8 tisíc 8 eh, tisíců mírových složek ve světě. To znamená, že skutečně jejich vojáci mají eh, možnost takové eh, získání praxe přímo z boje. Eh, to je údajně hlavní cíl. Ovšem i mm, přesto taková ta tvrdá síla hard power jim trošku chybí, pokud je o tuto hegemonii čínskou z krátkodobého hlediska si nemyslím, že by Čína chtěla testovat své vojenské možnosti, ale spíše projevit, že má tyto schopnosti. Například nedávno se to projevilo v pohraničním sporu s Indií. Čína nemá dostatek zkušeností praktického charakteru v boji, zúčastňuje se mírových misí OSN a právě proto se snaží nějak reagovat na tento problém a nedostatek komunistická strana, které cílem je přežít i hlavním cílem je přežít, nebude schopna ne, ne, samozřejmě nechce, aby došlo k nějakému selhání v tomto ohledu. Znamenalo by to i mm, samozřejmě podkopání jejich statusu jakožto celosvětové velmoci. 19. sjezd komunistické strany jasně demonstroval to, že modernizace čínské armády je klíčovým cílem pod prezidentem Xi Jinpingem. Čína potvrdila, že mm, teda chtěli mm, nacionalizovat eh, národní armádu, je to vlastně armáda, zatím to ale zůstává pořád armáda komunistické strany. Transformace Číny jde ruku v ruce eh, k plně socialistické Číně, která je jejich cílem. To znamená úplná mechanizace do roku 2020, úplná modernizace do roku 2035 a celosvětová špička do roku 2050. To je víceméně synchronizováno právě s tou snahou, aby Čína se stala velkou moderní socialistickou zemí. Toto je dlouhodobý cíl samozřejmě. Politické aspirace zde samozřejmě nejsou až tak eh, Mm, velké, jako snaha modernizovat tuto zemi. Jsou zde různé asertivní politiky, které začíná uplatňovat Čína, především například pokud jde o e, snahy, e, cituji, separatistické na straně Tajvanu. Čína podle našeho názoru nebude militarizovat svou zahraniční politiku, ale potřebuje schopnosti, dovednosti e, v této oblasti, aby pokryla a splnila své ekonomické Eh, cíle, tak eh, jak je to stanoveno, stanoveno v jejich eh, aspiracích Eber koridoru. Je to v podstatě hm, taková projekce síly Čínské lidové republiky. Já už jsem se zmínil o tom, že Čína nemá takovou tu tvrdou sílu, aby podpořila tyto hegemonistické snahy nová pravomocí je velice důležitá v tomto ohledu, aby skutečně došlo k dalšímu rozvoji toho jednoho, ten jeden pás, jedna jedna stezka, vztahy s Ruskem jsou problematické, Indie, Čína, Pakistán, Afganistán, toto všechno hraje obrovskou roli v tomto ohledu. Pokud jde o tuto problematiku, Čína je přesto historicky eh, neustále trvá na doktríně nezasahování, nevměšování Ovšem víme, že se snaží získat eh, určitou, určitou tvrdou sílu v oblasti modernizace a chtěla by hrát dominantní roli v tomto regionu, například prostřednictvím ekonomických příležitostí. A právě eh, zde eh, přichází na scénu ten projekt obor. Dovolte, abych vám ho trošičku přiblížil. V podstatě je to projekt, který má několik různých složek Je to vlastně taková úspěšná diplomatická kampaň, je to takový zastřešující nástroj, který, pozitiv, který má pozitivní vliv na veškeré čínské aktivity v zahraničí a zároveň je to vlastně taková nová značka trochu nebo eh, staronová značka eh, existujících infrastrukturních projektů. kde zároveň o integrační projekt, ekonomický integrační projekt, kterého cíl, eh, centrem je samozřejmě Čína. Asi to bylo motivováno eh, vnitřními důvody, ekonomicky jde o možnost exportovat ehm, čínské ehm, kapacity a zároveň to umožňuje integrovat čínské eh, západní regiony Xinjiang především eh, který nemá přístup k moři, je ekonomicky zaostalejší, ale představuje Eh, více než jednu pětinu eh, zdrojů eh, přírodního bohatství Číny, uhlí, ropy, plynu a zároveň představuje koridor do střední Asie a Evropy, pokud se chcete vyhnout do Rusku. Na západě jsou sousedními zeměmi země, které jsou s tímto regionem kulturně propojeny. To znamená, že prostřednictvím tohoto projektu obor eh, chtějí samozřejmě i zamezit nějakým separatistickým hnutím v této oblasti, neutralizovat eh, ale to už, o tom už jsem se zmínil, takže cílem je zároveň eh, rozšířit svůj vliv na západ, aby nedošlo pouze k tomu zaměření se na ty východní province, jižní Koreu, Singapur, Japonsko, až celý ten pás až do Indie. Pokud jde o obor, ten vlastně vytváří určitý koridor ehm, přes Pakistán a umožňuje eh, i vyhnout se určitému dilematu, které v tomto ohledu Čína vždycky měla. A zároveň je zde digitální dimenze celého tohoto projektu obor a zároveň určitá projekce, šíření moci. Příkladem tomto ohledu je to, že Čína simultánně prodává informační technologie eh, do střední Asie a zároveň exportuje doktrinu kyber suverenity, kterou tyto režimy samozřejmě chtějí eh, si vzít za své. A pokud jde o takzvané operations at than war, eh, to znamená ty, které nemají vojenský charakter. Čína, samozřejmě, já už jsem se zmínil o eh, oblasti boje proti terorismu, mm, to povolení nebo ten zákon z roku 2015. V boji proti terorismu od 90. let minulého století bylo eh, prioritou pro bezpečnostní složky především bilaterální spolupráce se státy střední Asie byl to takzvaný rapprochement s Talibánem v Afganistánu například a po spolupráce s Pakistánem. Na začátku roku 2016 Čína, Tadžikistán, Afganistán a Pakistán vytvořili takovou čtyřstranou spolupráci a zároveň koordinační mechanismus, který umožňuje společně, společně bojovat proti terorismu. Jednotlivé ozbrojené uh, složky se hrají velice důležitou roli. Na začátku roku 2015 Turkmenům, například a možná i Uzbekům poskytla, poskytli velice sofistikovaný systém letecké obrany, který představuje v podstatě největší vojenský díl či dohodu v celé střední Asii. Pakistán je samozřejmě nejdůležitějším klientem v tomto ohledu. Jedna třetina celého mm, vojenského prodeje v roce 2015-2016 právě šla do Pakistánu. Ovšem rivalita s, eh, s Ruskem zde hraje velice, velice důležitou roli. Byly zde různé hm, pobídky z obou stran, například Tadžikistánu. Čína jim slíbila eh, eh, v roce 2014 balíček pomoci a Rusko rovněž vojenské hm, nebo hm, vojenské eh, možnosti v oblasti vojenského letectví. V roce 2015 Čína se v podstatě podle našeho názoru vede v současné době takovou relativně pasivní zahraniční politiku, je zaměřena spíše na sebe a zapojení Pekingu do globální vlády či zprávy je spíše taktický, není to strategický či normativní zájem. Skutečná mm, skutečným biznesem pro čínskou diplomaci je opravdu biznes. Když se podíváme, jak vypadají například delegace, čínské delegace v zahraničí, vidíme, že je tam mnoho podnikatelů, energetických dodavatelů, zástupců obchodu. I e, přes toto úsilí tato merkantilistická diplomacie nezískala v očích e, jiných e, subjektů ve světě, spíše to vyvolalo kritiku především eh, jejich působení v Latinské Americe a v Africe. Z dlouhodobého hlediska se ale zdá, že oficiální politika Číny eh, nevměšování se bude možná měnit, protože Čína zvyšuje své vojenské kapacity v souladu se svou ekonomikou, rozšiřováním území, rostoucím počtem obyvatel. Dosáhla impresivního pokroku v posílení svých možností, eh, především pokud jde o projekci jejich vojenské přítomnosti a síly ve světě. Je to přirozený a inovativní proces, který přichází trošku opožděně a v podstatě je to v souladu s dlouhodobým cílem komunistické strany dosáhnout globálního významného statutu No a právě v tomto ohledu využívá Čína například projekty, jakými je Operations Other Than War a zároveň projekt Obor pro šíření své moci ve světě. Děkujeme a nyní dáváme slovo paní Evě Pejsové. Prosím. Děkuji moc krát za eh, laskavý úvod a pozvání, paní předsedkyně. Eh, jsem ráda, že mohu mluvit před takto váženým publikem na tak zajímavé téma. Já jsem byla požádána, stejně jako ostatní řečníci, abych eh, hovořila o čínských vojenských prognozách a rozhodla jsem se soustředit spíše na námořnictvo, abych se to také trochu ulehčila, protože eh, se zajímám spíše o námořnictvo a protože eh, námořní dimenze je nejglobálnější a tady v Evropě nejcitelnější. úkol je poměrně jednoduchý jestli to funguje tady to. Uh, OK. <laughs> Technology is not. Uh... Ah, okay, sorry. Yeah, and uh, so I'll just go straight uh, forward. Uh, there might be a little bit of overlap. Takže já budu pokračovat. Možná se to trošku bude překrývat s tématem uh, předchozího řečníka. Uh, Eh, když se podíváme na poslední vývoje, tak eh, z toho získáme určitá data pro analýzu čínské vojenské síly na moři a toho, jaké důsledky z toho plynou pro Evropu. Eh, můj předřečník už zmínil reformu čínské lidové armády v roce 2015, kterou považujeme za milník, za velký posun na vojenské trajektorii Číny která se nyní soustředuje spíše na kvalitativní eh, aspekt armády. Jsme zmínili značnou restrukturalizaci. Eh, Ústřední vojenský výbor byl rozdělen do 15 oddělení, já vás nebudu zatěžovat detaily, ale v podstatě prezident Xi Jinping má teď eh, větší monopol a nad velením a nastavení je transparentnější ty tradiční tři eh, sekce armády, tedy eh, pozemní armáda, námořnictvo a letectvo, eh, byly obohaceny o dvě další složky. Jedna se zabývá kybernetickou obranou a druhá vzdušným prostorem. To je součást totální modernizace čínské armády a je to něco, co ne všechny armády na světě mají. Já neříkám, že bychom si měli vzít příklad, ale rozhodně je to zajímavý fakt, například z hlediska kontrarozvědky. Pokud jde o tento modernizační posun, tak tady vidíme rozpočtové a personální škrty. Čína se rozhodla e, škrtnout 300 tisíc až 2 miliony pracovních míst, ale to je jenom pro nebojové mise a je to za účelem zjednodušení administrativní zátěže. Cílem je zlepšit životní podmínky eh, zaměstnanců a vojáků. Plat by měl vzrůst až o 20 a příležitosti k získání pracovního místa eh, ve státních podnicích eh, by měly, to, to, to by mělo být nabídnuto propuštěným vojákům. Ta staromódní armáda sovětského typu, která byla kritizována, se teď stává moderní armádou s mnohem větší operativní flexibilitou. Rozpočet to je často to první, na co se díváme, když analyzujeme eh, vojenské schopnosti a sílu určité země. Často jde o eh, zářný příklad toho, jak Čína vojensky posiluje. Je to trend, který trvá už 20 let samozřejmě, ale když to porovnáme současné stavy s rokem 2015, tak vidíme uh, určité zpomalení. Z dvouciferného růstu uh, to kleslo zhruba na 7% růst eh, z let 2016 eh, eh, a 2017. 7% nárůst to je ale pořád úctyhodné, zejména vzhledem k velikosti čínské ekonomiky, která představuje až 140 miliard euro. Na tomto grafu vidíte určité nesrovnalosti v měřeních. Tohle, je, tohle jsou oficiální čísla a můžeme očekávat, že vzrostou na 170 miliard euro v letošním roce. Tím pádem Čína má na světě druhé nejvyšší výdaje na armádu, hned po eh, Spojených státech. 15% globálních výdajů Spojené státy mají si 36% a na třetím místě je Saudská Arábie. Rozpočet eh, je eh, samozřejmě distribuován mezi jednotlivé potřeby vojenských sekcí a těžko určovat, zda ty prostředky získává především pozemní armáda, námořnictvo nebo letectvo, ale každopádně námořnictvo a letectvo to jsou dvě, eh, dva typy vojsk, které jsou v posledních letech privilegované. Tady bych chtěla zdůraznit opět tu kvalitu Eh, která se momentálně dolaďuje v Pekingu. Eh, tohle eh, je graf, který ukazuje cvičení čínské lidové armády podle typu vojska a vidíte v těch letech 2014 a 2015 došlo k velkému nárůstu výcvikových aktivit které zahrnují i spolupráci s cizími vojenskými silami, zejména azijskými, e, to jsou partneři číslo jedna, tedy země jihovýchodní Asie a na druhém místě je Evropa, pokud jde o vojenské interakce. Nejsou to jenom výcviky, ale e, jsou to i různé e, návštěvy vysokých důstojníků a tak dále. To je v Evropě mnohem častější než vůči Rusku nebo Americe. Proč eh, to Čína dělá? Musíme se podívat na eh, námořní zájmy a teď přejdu čistě do oblasti námořnictva. Eh, rozdělení mezi Blízké moře a Dálné moře není příliš jasně vymezené, ale abych to trošku objasnila. Tradiční aspekty obrany a národní bezpečnosti jsou jasné. Peking je přesvědčen o tom, že hlavní hrozba přichází zvenčí a e, veškerá těžká vojenská kapacita, veškerá tvrdá e, síla e, má za účel bránit čínské území a jeho celistvost v případě velkého útoku. Často se zmiňuje bitva o Tajwan v námořní doktríně. To se zdá být poměrně zjevné. Jsou to tedy suverénní zájmy a územní celistvost Číny, eh, které jsou jádrem strategických zájmů. To je nesporné a samozřejmě také ekonomické využívání. Eh, to jsou takové ty blízké zájmy, i když ono se to samozřejmě překrývá, a tyto zajišťuje nejenom námořnictvo, ale také těch takzvaných sedm draků, kterými Čína disponuje. Není to jenom námořnictvo, ale také růz, je to různé civilní agentury, jako pobřežní stráž, e, námořní milice a další subjekty a agentury. Pro toto zasedání je zajímavější ten globální aspekt, globální nástroje, globální pobídky. Sem patří samozřejmě e, ochota Číny e, bránit své obchodní zájmy, e, tedy námořní komunikační linky. To je zcela přirozená logika. Čína je závislá na mezinárodním obchodě, je globální mocností, dováží 90 energie z ropných terminálů na Středním východě a samozřejmě vyváží vyrobené zboží. Prostřednictvím iniciativy One Belt One Road a dalších eh, eh, má samozřejmě také eh, diaspory v zámoří, které chce chránit a usiluje o globální status, o kterém už kolega hovořil, což je další nepopiratelný argument. Podívejme se teď na ty kapacity na vzdálených mořích. Tady ne, že bych úplně nesouhlasila, ale nejsem si jistá, jestli úplně souhlasím s kolegou, který říká, že Číně stále chybí tvrdá síla, kterou by stvrdila svou hegemonii. Protože podle prognoz do roku 2020 eh, je Čína, eh, má Čína druhé největší námořnictvo eh, na světě v těchto vzdálených vodách plus tři nebo čtyři letadlové lodě ve výstavbě Čína má velice kvalitní eh, torpédoborce domácí výroby. které jsou eh, v podstatě srovnatelné s americkými eh, a mezi ponorky patří i ponorky s balistickými střelami a jaderné ponorky. a tady opravdu evropské síly, včetně britských, zaostávají. Japonsko, patrně jste už slyšeli o japonské specifice, ta nemá letadlové lodě, e, nicméně má lodě pro přistávání helikopter, které mohou plnit e, podobné cíle. A teď e, velice rychle pár slov k regionu. Paní předsedkyně už eh, hovořila o tom, že proběhlo několik zasedání, které se týkalo eh, výlučně Číny a jeho námořnímu, eh, námořního sousedství. Východočínské moře a jihočínské moře, to jsou ta blízká moře, abych to zjednodušila a usnadnila vám orientaci. Patrně bych neměla zabíhat do detailu ohledně Čínského moře. Tam je to bilaterální spor s Japonskem, e, který e, zahrnuje jak otázky suverenity, tak e, otázky hranice. A je to opravdu nejožehavější bod ve vztazích těchto zemí v posledních letech. V roce 2012 došlo k eskalaci, kdy v roce 2013 byla jednostranně vyhlášena e, letecká zóna, e, napětí trvá a e, je zajímavé, že když navštívíte výcvikové centrum námořnictví, námořnictva v Číně, tak tento spor je využíván pro výcvikové účely. Zkrátka, jak znovu dobít nějaké území a podobné scénáře například. Jihočínské moře je často diskutovaným příkladem, eh, mnohem složitějším, eh, kde někdy až šest eh, zemí vznáší nárok na určité území. Na toto téma proběhlo zvláštní zasedání, takže já nebudu zabíhat do detailu. My jsme o tom hovořili asi před rokem. Mnoho se toho nezlepšilo. K určitému zlepšení došlo mezi Čínou a ASEANem. To se týká etického kodexu, ale mezi tím eh, na těchto ostrovech se situace dále vyostřuje, jejich militarizace taky, takže nic moc se nezměnilo. Eh, v Jihočínském moři je důležité to, že nám to umožňuje vhled do čínského chování. Je to příkladem čínského chování a příkladem toho unilateralismu, ohýbání pravidel, porušování pravidel a metod zastrašování. toho eh, nechci říkat strašení, ale zkrátka je třeba eh, to mít na paměti, eh, když budeme zkoumat, co dělá Čína v jiných regionech. A teď, co je pro nás dnes nejzajímavější, Posuneme se blíže našim zemím, poněkud na západ, do eh, takzvaného, takzvané indopacifické oblasti. Eh, to teď plní novinové titulky, eh, a to konkrétně Indický oceán. Od roku 2008 začala Čína s protipirátskými operacemi. Čína poměrně oprávněně brání svoje námořní linky a e, postupně pomáhá e, zemím tohoto regionu s rozvojem přístavní infrastruktury. E, což bylo původně nazýváno strategiem, strategie perlového náhrdelníku. Byly to přístavní infrastruktury ve Sri Lance, Myanmaru, Bangladeši a Pákistánu a postupně se to posouvá do východní Afriky. Mezitím eh, je tento trend eh, čím dál znepokojivější. Záleží, z jakého pohledu to berete samozřejmě, ale dejme tomu z pohledu Indie. Boj proti pirátům je zcela obhajitelný trvá už 10 let a během té doby Čína doprovázela v eskortě asi 6 tisíc lodí, čelila několika tisícům útoků, to je v pořádku a v podstatě boj proti pirátům skýtá pro Čínu eh, nejlepší příležitosti eh, interagovat na vojenské úrovni eh, s mezinárodními aktéry i s evropskými silami, což je poměrně chválihodné. Méně vítané je potom to čím dál častější využívání civilních eh, zařízení pro vojenské účely. Začalo to návštěvami ponorek eh, v Pakistánu a Sri Lance, ponor, ponorek, které byly regionálními mocnostmi považovány za podezřelé. Oficiálně je jich napočítáno sedm, myslím, do dnešního dne, ale to jsou jenom ty, o kterých se ví. Potom zřízení námořní základny v Djibouti v roce 2017, tam je chyba v tom slajdu. Oficiálně jde o logistickou podporu, ale víme, že e, v listopadu 2017 proběhla, proběhla požární cvičení, která rozhodně nesloužila účelům logistické podpory. Jsou to pravidelná cvičení v západním Indickém oceánu, která e, například v, roce, v srpnu 2017 to cvičení bylo vedeno proti e, nejmenované zemi v západním Indickém oceánu, ale nezapomínejme, že se to odehrálo přesně v době eskalace konfliktu do, do Klam v Indii. Pak jsou to samozřejmě další aktivity, jejich počet neustále vzrůstá, stejně jako počet pravidelných eh, patrol v Indickém oceánu. Pokud je o čínská cvičení ve středozemním moři, tak eh, v červenci 2017 proběhlo eh, a i v Baltském moři společně s jejich ruskými přáteli. To jsou příklady, na které bychom si patrně měli zvyknout a kterých bude čím dál více v budoucnu. A teď se dostávám k tomu One Belt One Road, ale budu hovořit pouze o té námořní části. Tohle je, chcete-li, geopolitický projekt, velice důležitý. A zajímavé je na něm to, že je atraktivní úplně pro všechny. Ne, že by z něj byli všichni úplně nadšení, ale nikdo tento projekt zcela nebojkotuje. Země jihovýchodní Asie mají obecně pocit, že vzestup Číny eh, je fakt eh, a že se chtějí svést na této vlně a získat část čínské prosperity pro sebe a nechtějí být upozaděny. Menší země v Jižní Asii většinou eh, berou Čínu jako rovnováhu proti Indii a Afrika má historicky eh, poměrně eh, pozitivní představy o Číně navzdory všemu, co můžeme Číně vyčítat. Pak ta trasa pokračuje až do Evropy a už máme zkušenosti z Řecka a dalších zemí s tím, že některé, máme zkušenosti s projekty investice do infrastruktury na území Evropské unie. A e, tohle si myslím, že je asi nejdůležitější slide. Najde tady totiž pouze o vojenskou dimenzi. Musíme vnímat kombinaci různých složek. A když hovoříme o e, vojenské síle, tak e, patrně bychom měli hovořit spíše o kombinaci ekonomických, eh, diplomatických tlaků společně s vojenskou silou. Takže nesmíme zkoumat pouze tu tvrdou vojenskou sílu, abychom měli jasný přehled. Jsou to nekonvenční metody, eh, které se důkladně využívají v Jihočínském moři. Je to ta slavná salámová metoda využívání milicí a tak dále. O tom už jsme hovořili, já se k tomu nebudu vracet ale mnohem více zarážející v kontextu námořní hedvábné stezky eh, je to, že pomocí bilaterálních vyjednávání s různými většinou menšími zeměmi vznikají vztahy, které jsou hluboce asymetrické. Nechci říkat predátorské, ale většinou využívají slabin, eh, které eh, čínští partneři mají k tomu, aby Čína získala, co chce. E, je to diplomacie hloubkové pasti, což je konkrétní odkaz na e, kauzu Hambantota, e, která si žádá více pozornosti. Pokud jste o tom už slyšeli, tak v prosinci loňského roku, tedy před dvěma měsíci, Sri Lanka oficiálně předala přístav Hambantota Číně a to po dobu 99 let na pronájem. A to na splacení dluhu 8 miliard amerických dolarů. A teď eh, pokud jde o tyto čínské půjčky a e, námořní e, hedvábnou stezku, musíme si uvědomit, že tohle není Světová banka, tohle není e, banka regionálního rozvoje. Tady vstupují do hry přírodní zdroje a strategické zdroje, jakožto záruka půjčky, můžou být využívány pro čínské zájmy a právě tak přístavy, které mají mnohem vyšší dlouhodobou hodnotu. Já se nebudu pouštět do historických paralel eh, s 99-letým pronájmem jistých ostrovů, ale každopádně eh, je možné to považovat za určité podkopání suverenity. Já teď zase navážu na předchozího řečníka a řeknu, že možná jednou se odkloníme od té politiky neintervence, protože možná už to nastalo, protože tohle není eh, neintervencionistická pozice, možná, že eh, je to opak. Čína má slavná tři ne, eh, žádná, žádné intervence, žádné vytváření sfér vlivu a žádná hegemonie. A zcela jasně je vidět, že už teď vypadá situace trochu jinak. A tahle nejednoznačnost je ještě dalším prvkem, který je pro čínský diskurs eh, a čínské chování velice typický. Je to záměrné, je to praktické. Je to takové to mlžení, za kterým si můžeme představit cokoliv chceme. A je to zkrátka matoucí, protože diskurs je nápadně odlišný od reality. To je vidět v Jihočínském moři, je to vidět v Indickém oceánu. A analytici velice často používají různé historické paralely, když se snaží určit, zda jde o e, e, mahaniánský přístup nebo nějaký jiný přístup, ale je to ta situace je velice eklektická, o to hůř je pochopitelná. A konečně Čína je vyvíjející se velmoc. No, což je dobře i špatně. Je to špatně v tom smyslu, že v některých případech Například eh, tvrdí se, že civilní import se nikdy nepoužívá pro vojenské účely, že Djibouti je využíváno pouze námořnictvem. Jenže podmínky eh, se průběžně mění přímo v terénu a protože to už od počátku bylo netransparentní, eh, tak nyní máme situaci, kdy jsme postaveni před feta komplí. Můžeme to vidět i pozitivně, chceme-li být optimističtí, a to v tom smyslu, že všichni se učíme a čínská námořní síla by se mohla vyvinout do určitého stádia zralosti, kdy bude lépe čitelná. To je evoluční teorie, která říká, že e, časem, až se Čína dostatečně e, naučí a poučí, začne se chovat zodpovědněji. Tak myslím, že už trošku přetahuju, takže já nevím, jestli e, mám pokračovat, ale tohle je anekdota, kterou považuji za velice zajímavou. E, týká se námořní hedvábné stezky. Když se Čína pustila do své námořní expanze, často se odvolávala na případ, e, například e, admirála Schenghe z 15. století a, a zdůrazňuje tím svou zcela míru milovnou povahu. A když se podíváme na umění spolupráce od admirála Schenghe, tak tam najdeme ty koncepty win-win. Najdeme tam transparentnost, najdeme tam štědrost, zabezpečení vnějšího prostředí. E, lovení pirátů bylo aktuální už v 15. století. Takže tyto prvky tam najdeme, ale pak tu máme také e, prvky od e, sunců, a to konkrétně využívání slabin protivníka, vítězství ve válce bez boje a tak dále. A to jsou věci, na které bychom si měli dát pozor. A to je v podstatě všechno. Takže strategická rovnováha v indopacifickém regionu se mění. Vzniká čtyřstrané spojenectví, které Evropa bude muset řešit nebo o něm aspoň přemýšlet časem. A tento ekonomický vliv je využíván k kupování dobré vůle v mnoha zemích, včetně našeho bezprostředního sousedství. Západní Balkán, to jsou země, které jsou první na ráně, ale jsou to i země uvnitř Evropské unie. A už víme, jaký dopad na oslabení evropských pozic to může mít, ať už jde o lidská práva nebo o jihočínské moře. Obecně eh, existuje potenciální nebezpečí pro mezinárodní právo, mezinárodní řád. A s tím souvisí další věc, o které se příliš nemluví v souvislosti s Čínou. A zejména v kontextu námořní hedvábné stezky nebo i pozemní hedvábné stezky. A to je eh, absence nějakého řízení. Hedvábná stezka eh, historicky nespojovala pouze se netýkala pouze Číny, ale všech zemí, které leží na její trase. A dnešní námořní hedvábná stezka eh, je velice eh, soustředěná na Čínu, velice sinocentrická, eh, což mi nepřipadá příliš udržitelné. Takže možná, že více multilateralismu a inkluzivnější architektura a více řízení by bylo potřeba, více vůdcovství, protože chceli být Čína globálním lídrem, eh, musí také trošku eh, předat část eh, řízení, které se s vůdcovstvím pojí někomu jinému. A tady si myslím, že by Evropa a ostatní země mohly být o něco proaktivnější. Děkuji vám. Thank you, madam. Yeah, we'll have... Děkuji, děkuji zatleskáme později. A nyní slova, předám slovo panu Andrew Skobelovi z instituce RENT, takže prosím, máte slovo. Děkuji, že se mohu účastnit vaší dnešní rozpravy. Já tady přednesu poznámky, které jsou mými osobními postřehy a nepředstavují oficiální názor naší organizace. My tady hovoříme o projekci moci. Co to vlastně je? Jedna definice je definice amerického ministerstva obrany. Je to schopnost rychle umístěvat jednotky v, v, na jiných místech. To znamená, že to je takový ten vojenský žargo, jargo, um, žargon, ale pochopili jste, o co jde. Jak se tedy Čínská lidová republika snaží zlepšit svoji vlastní projekci moci? Ehm, Bílá kniha Čínské lidové republiky o obraně hovoří o tom, že je potřeba zajistit bezpečnost za, e, mezinárodních zámořských čínských zájmů. Jaké ty zájmy jsou? Já budu citovat stejný dokument. Je to energie, zdroje, strategické linie komunikace, instituce, personál a jiná aktiva. Čínské zámořské zájmy vzrostly na významu a nyní jsou v oficiálních dokumentech považovány za velmi důležité. Zahraniční zájmy se týká nejen, týkají nejen příslušníků, eh, státních příslušníků Čínské lidové republiky, kteří žijí eh, v zahraničí. Jde o lidi a zaměstnance lidi a materiál. Jde o pět milionů čínských občanů, včetně jednoho milionu, který žije v Africe a 550 tisíců, kteří žijí na Blízkém východě. To jsou pouze příklady. Čína kromě toho investuje miliardy dolarů na celém světě počet občanů a objem zahraničních investic pravděpodobně bude v nadcházejících letech růst, protože Čína tady sleduje svoji iniciativu hedvábné stezky, iniciativu obor, jak jsme slyšeli. Tyto ambiciozní čínské snahy vytvořit infrastrukturní projekty vzbudily eh, diskuzi o tom, eh, jak nejlépe tedy chránit chránit tyto zájmy mimo Čínu. Jaké se nabízejí alternativy? Jaké jsou tu možnosti, které Čína má, pokud chce chránit svoje zahraniční zájmy? Já navrhnu pět možností. A jednou z nich, ta poslední, je projekce moci. První um, možnost jsou volné podmínky. V tom je Čína dobrá. Po mnoho let Čína neměla jiné alternativy, ale pokud se podíváme na to, jak jiné velmoci spojené státy například chrání svoje zájmy, tak je to podobné. Eh, jde o ovládání amerického námořnictva v eh, takových eh, místech, jako je a Spojené státy tady hlídali pobřeží a tím tedy nechránili pouze svoje vlastní námořnictvo, ale například i to eh, čínské. Čína tedy nemůže nekonečně záviset na altruismu Spojených států. Druhá možnost, jak by Čína mohla chránit svoje zá, na, mezinárodní zájmy, eh, to je tedy to jsou různé aliance a strategická partnerství po desetiletích, kdy Čína trvala na tom, že nebude součástí různých spojenectví, v minulých letech se Čína snaží o těsnější spolupráci s jinými zeměmi. Čína v tuto chvíli má celou řadu partnerství, eh, vztahů, my už jsme u nich dnes odpoledne slyšeli a právě ten vojenský prvek eh, v partnerstvích s mnoha zeměmi, ať už je to Pakistán, nebo nebo různé mnohostrané bezpečnostní vztahy. Tady konkrétně myslím eh, Šangajskou organizaci pro spolupráci, která obsahuje mimo, nebo zahrnuje mimo jiné i Rusko. Čínské vztahy s jinými zeměmi eh, se tedy v určitém ohledu eh, stávají spojenectvím. Třetí možnost je chránit zahraniční zájmy Číny a už jsme o tom slyšeli dnes odpoledne, to jsou základny. E, to tedy můžeme chápat odděleně od těch partnerství, anebo to můžeme chápat ve stejném kontextu. Jde o to, že to je nejjasnější indikátor toho, do jaké míry se tedy rozvinulo myšlení Číny nebo strategie Číny, pokud jde o ochranu zahraničních zájmů. Čína dlouho trvalo na tom, že se bude držet zásady, že nebude zasahovat do vnitřních záležitostí jiných zemí. Dlouho trvala na tom, že nebude umístěvat v zahraničí žádné jednotky. Nicméně eh, čínské námořnictvo v Adenském zálivu vzbudilo diskuzi o tom, že je potřeba, aby tedy základny podporovaly rozmístěné jednotky a čínská vláda v roce 2017 vytvořila námořní základnu v Djibouti. Už jsme slyšeli i o jiných lokalitách, o kterých se hovoří jako o možných místech vojenských základen například veden v Pakistánu. Byť je tomu dnes tak, pokud vím, že Guadan je spíše tedy e, komerčním přístavem než vojenskou základnou. Čtvrtá možnost pro ochranu čínských zahraničních zájmů je outsourcování bezpečnosti, to znamená spoléhání se na hostitelskou zemi nebo na soukromé smluvní partnery v zajišťování čínských zahraničních zájmů. Po uh, útoku v Islamabadu byl tedy byla vytvořena bezpečnostní jednotka, která má v Pakistánu chránit převá, především tedy čínské občany. Eh, různé také podniky eh, si najímají soukromé bezpečnostní jednotky, někdy tedy spolehají i na eh, čínskou lidovou armádu. A konečně pátá možnost při ochraně čínských zahraničních zájmů, to jsou, tady, to jsou zvýšené schopnosti Eh, čínské lidové armády při projekci moci, moci to znamená navyšování eh, kapacit, především v oblasti námořní a letecké. Modernizace čínské armády se tedy stala základem tohoto vývoje, o tom už jsme slyšeli. Byť je to velmi impozantní, byť ten vývoj v námořní oblasti je velmi impozantní, netýká se to pouze námořnictva, ale také ochrany Eh, pobřeží, tak námořnictvo Čínské lidové armády zatím není schopno vykonávat eh, svoji moc za hranicemi jihovýchodní Asie. Sice jsme slyšeli o tom, že Čína rozmístuje ponorky v Indickém oceánu a dokonce i mimo tuto oblast, nicméně tyto jednotky nebo tato síla je nedostatečná na to, aby chránila Eh, globální zájmy Číny v celém světě. Letecký program Číny jasně dokazuje, že Čína chce promítat svoji moc dále než do posud. Nicméně do posud má Čína pouze jednu funkční letadlovou loď, která do posud zůstává eh, ve východní Asii a je to vlastně tréninkové, tréninková loď. E, druhá letadlová loď se staví a bude teprve uvedena do provozu. Pravděpodobně bude trvat roky, pokud ne celá desetiletí, než tedy Čína bude schopna provádět námořní operace ve e, stylu e, mezinárodním měřítku. Je potřeba do toho zapojit jak letadlové lodě, tak pozemní jednotky. Některé zprávy hovoří o tom, že námořnictvo bude rozšířeno eh, o eh, tisíc námořníků, tím bude vlastně převzat americký model a bude možno rychle tyto vojáky rozmístěvat. Nicméně je to v tuto chvíli spíše spekulace, než že by se to přibližovalo realitě, ale tento eh, vývoj v rámci čínského námořnictva tedy velmi pečlivě sledujeme. Letectvo čínské lidové armády také prokazuje svoji cílu v rámci regionu. Zdá se, že tedy uh, ta situace se v posledních letech mění. Snahy čínské ledové armády by tedy měly do budoucna mm, se uplatňovat i za hranicemi Číny. Bude to především podmíněno eh, zahraničními vojenskými základnami, které budou napomáhat čínským operacím v zahraničí. Jedním z předpokladů bude také to, aby eh, tedy eh, Čína zvládla tankování za letu. Eh, na to se tedy teď čínská lidová armáda velmi zaměřuje. Čína tedy rozšiřuje svůj vojenský arzenál, ale zatím ty možnosti ho použít byly omezeny tím, že nemá Čína dostatečné základny mimo své území. My jsme slyšeli o vojenské základně v Džibuti, která je velmi významná. Eh, dva američtí analytici to popsali jako lehkou stopu, ale musíme to srovnat s tím dopadem, který je schopna mít americká armáda. To znamená, že v tomto případě ta lehká stopa by mohla znamenat stovky e, čínských e, čínského personálu, které by e, takovéto úkoly plnily. Samozřejmě, že ty možnosti ochrany čínských zahraničních zájmů se vzájemně nevylučují. Jak už jsem řekl, Čína tedy eh, přijala jakýsi mix různých možností, to znamená možnost určích, určitých spojenectví, zahraniční, eh, vojenské základny, outsourcing a konečně schopnost vlastní projekce moci. Pokud to mám schrnout, tak Čína bude i nadále důležitým vojenským aktérem, se kterým budeme muset počítat, tak jehož vliv tedy bude znát za hranicemi jeho vlastního území. Nicméně ehm, mimo eh, Indopacifickou oblast bude dopad čínské armády poměrně omezený a to minimálně do 20. let tohoto století. Nicméně to není až tak vzdálená Eh, doba. Pokud jde o boj proti pirátům a námořní snahy eh, spojených národů, tak to do určité míry tady závisí na čínském námořnictvu. Eh, to vzpomeňme jemenskou operaci například v roce 2015. Doposud jsou tedy čínské lodě jedněmi z těch, které se na tom podílí. Jedním, jeden příklad za všechny použití 76 eh, letadlových lodí eh, v jiné operaci. Byly tam dvě zastávky v Pakistánu na dotankování a v Sudánu. Musíme si uvědomit, že ta letadla letěla 10 000 eh, mil a evakuovala více než, teda méně než 200 čínských občanů z Libie. To znamená, že eh, z čínského pohledu je to velmi impozantní, ale není to záležitost, která by mohla probíhat každý den nebo každý měsíc, která by se mohla stát rutinní záležitostí ve, většina, ve většině světových oblastí mimo eh, tu eh, oblast čínského sousedství bude Čína z diplomatického hlediska spíše Eh, lehkou váhou v nejbližší budoucnosti. Nicméně eh, letadla a lodě čínské lidové armády se začnou častěji používat eh, při operacích na Blízkém východě, v Africe a možná i v Evropě v, při polovině příštího desetiletí. Děkuji vám za pozornost. Mm-hmm. Uh, thank you, sir. Now, uh, before I open the floor... Děkujeme. než zahájíme rozprávu, ráda bych dala ještě slovo místo předsedovi delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou. Pan Frank Engel má slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Já skutečně jsem nepočítala ani fregaty, ani letadlové lodě, to nevím, ale země, která, v korejské válce eh, mohla přijít asi o půl milionu lidí, a to jsou pouze odhady, když ještě jejich obyvatelstvo bylo eh, dvě třetiny menší, by skutečně mohlo podle mě klidně si silou vzít například Tajvan bez jakýchkoliv problémů. Čili je to opravdu samozřejmě asi pravděpodobně to není to jejich postavení takové, jak jsme viděli v minulosti, dojde k určité evoluci, změnám. My jsme byli v prosinci, někteří z nás pozváni na takové globální fórum politických stran v Pekingu, byla to taková legrační iniciativa a skutečně tam byly například demokraté a Sang Suu Kyi, dokonce i minister financí Eh, nebo mm, hlavní eh, pokladník republikánské strany v Americe a všichni jsme obdrželi takový dokument, který jsme měli schválit, který se jmenoval Pekingská iniciativa. A v podstatě úplně na počátku to byla mm, taková óda na 19. sjezd komunistické strany a prezidenta Xi Jinpinga. Samozřejmě, že nikdo z nás za Evropský parlament to nepodepsal, tento dokument, ale zná se, že se rutině očekává, eh, že kdokoliv eh, prostě přijde ehm, eh, do Číny, tak prostě bude se jim klanět. Ovšem to jsme, to jsme nedělali a my najednou se vracíme do období císařství. Já nemám žádné iluze o jejich snahách posledních letech to není pouze základna v Džibuti. Nyní už je to jasné, že je to Džibuti a v Africe. E, příklad tam jsou e, ty přísliby 136 milionů investic, e, které nechtěl nabídnout Tajván, ale pouze Čína, Sao Tome. No a e, samozřejmě, že to jsou věci, které vyvolávají obavy. To je, jedna, je pouze jedna, je jeden příklad a proto se musíme zeptat, zda skutečně chceme, aby tyto čínské základny nás obklopovaly, které v podstatě neslouží žádnému konkrétnímu cíli ani žádné iniciativě, obor či projektu obor a tak dále. Kosko to je podobně jako například Axim banka v Africe. Oni eh, v Tesalonikách eh, pravděpodobně nekoupili místní přístav eh, bez nějakého důvodu. To v podstatě byly takové první základy pro projekt obor a možná i pro nějaké další cíle. 16 plus 1, tento formát Čína určitě vymyslela s nějakým záměrem. 11 členů EU a 5 nečlenů se připojilo k tomuto podivnému projektu pouze proto, že jim přislíbili 3 miliardy eur. To ani nevím, jestli to je pravda, ale zdá se, že Viktor Orbán je ochoten prodat část Maďarska za to. No a najednou na zdá se, že to funguje. Protože je tam, eh, najednou vidíme, že společně eh, ta otevřená linka mezi EU a Čínou neexistuje. Řecko, Maďarsko nehlasovalo na Radě pro obecné záležitosti a obávám se, že do budoucna zde bude více zemí EU, které nebudou hlasovat v souladu s většinou EU. Já skutečně nechápu, že Evropská komise podporuje například tento projekt 16 plus 1 institucionálního hlediska, infrastruktura s ohledem na infrastrukturu, protože pokud budeme eh, implementovat tu politiku jednotné Číny, tak oni by měli implementovat politiku jednotné Evropské unie, pokud se bereme vážně. Ovšem zdá se, že se nebereme vážně. Pokud bychom se brali vážně, tak bychom se podívali na to, co se děje, nebo co se dělo v rámci toho 19. sjezdu komunistické strany a to, co dělá Xi Jinping. Vidíme obrovskou koncentraci moci v rukách jednoho člověka. Um, ještě je to mnohem masivnější než u má, je to mnohem organizovanější. Málo bylo trošku takový eratický, chaotický, ovšem zde v tomto současném období zde takový chaos určitě nevidíme. No a pokud jde Eh, o eh, to předání moci po deseti letech eh, ze strany prezidenta. Když se podíváme na jeho postavu, já mám veliké pochybnosti, já nevím, on je, má kolem 60, je on kolem 60, může tam být dalších 15 let a v podstatě celá ta logika, která se nyní tvoří kolem prezidenta, by, to znamená ta snaha splnit historickou misi čínského lidu, například pokud jde o obnovu jedno, no, územní celistvosti. Oni mm, sice vůbec jim nezáleží na to, že po několik posledních staletí v Tajvanu vůbec nepůsobili, ovšem jejich hmm. zájmem je prostě, že Tajvan se musí vrátit Číně. A skutečně to je obrovské riziko. V podstatě samozřejmě, že je zde i otázka toho, jak budou reagovat Spojené státy, eh, kdyby tam byl Trump a podobně, ale v podstatě vlastně eh, se můžeme dopustit podobných chyb jako v roce 1989, pokud si koupit celý svět a nikdo a všichni budeme říkat, že my jsme vlastně neuznali Tajvan. Nevím, zda by chtěli zítra zautočit na Peru, nebo na Irsko, nebo na Kanadu. To skutečně si myslím, že nehrozí. Hongkong, ten bude první, potom Tajvan, Mongolsko možná později. Jak dlouho bude pokračovat mír v Jižním čínském moři? Pouze pokud tam nedojde k nějakému incidentu, pokud jim dovolíme prosazovat ofenzivní politiku, to, že si označí území, které historicky nikdy nepatřilo Číně a které, na které se ní nárokují a my to v podstatě akceptujeme bez ohledu na mezinárodní arbitráž. Ignorujeme tu realitu. Víte, no samozřejmě, když budeme zavírat oči, tak to bude v podstatě takto fungovat a mm, možná potom, poté dojde ke konfliktu a, a možná v něm vyhrají. Když samozřejmě pokud je o globální invazi, tam zatím nemají nějaké velké schopnosti, ale řekněme v těch mořích kolem Číny, tam asi by byly docela efektivní. Další problém. Hongkong. Tajvan, který může být dalším. Před deseti lety Hongkong byl ekonomicky tak relevantní pro Čínu. V podstatě tam neexistovaly žádná města, která by s ním mohla, která by mohla konkurovat najednou. V podstatě vidíme Shenzhen eh, jako další město na druhé straně hranice, které funguje přesně tak. To znamená, že Hongkong již nepotřebují. Vidíte, jak dlouho jim to trvalo? Deset let. Tajvan před 10-20 lety, pokud byste je zničili, tak by vám patřil. Ale to by bylo nekompatibilní s ekonomickými cíly Číny v tom období. V současném období, když se podíváme na ekonomickou sílu Číny, tak v podstatě vlastně eh, Tajvan a kontrolu nad Tajvanem nepotřebuje. A to skutečně pro 23 eh, Tajvanců opravdu není dobrá zpráva. Já jsem občanem malého státu, takže s tím se to nedá srovnávat. Je to spíše takové středně velký stát, ale obávám se toho, co bude, co můžeme očekávat. Čína je skutečně velice odhodlaná v tomto ohledu. Ta retorika může být taková vého spíše charakteru appeasementu, ovšem to se může do budoucna změnit. Děkujeme panu Enkelovi. Ano, jste v Evropském parlamentu je velká skupina europoslanců, kteří kterým leží na srdci Tajván. Nedávno jsme poukázali na osu Tajvánu v našich diskuzích. A nyní to bude paní Dubravka Šujica, která je místo předsedkyní výboru AFET. Děkuji za slovo. Já jsem si vyslechla projev pana Engela, takže nebudu hovořit globálně, ale k prezentaci a analýze paní Evy Pejsové. Vaše analýza se zabývala především námořní um, sílou Číny. Já mám konkrétní otázku spojenou s Tajvanem a zároveň s letectvím. Nevím, zda znáte poslední fakta, ráda bych se na to zeptala. Pokud jde o ehm, Úřad pro civilní letectví Číny 4. ledna 2011 unilaterálně oznámil, že aktivují čtyři eh, letecké eh, eh, trasy bez konzultaci s Tajvanem. Tímto směrem je tam i, i, i nová severní trasa, nebudu hovořit o nějakých podrobnostech. Jsou to vlastně, ale tyto čtyři trasy jsou velice blízké oblasti Tajvanu, mohly by narušit bezpečnost v tomto regionu a zároveň by mohly interferovat s, se službami um, Taipei nebo um, letectví Taipei. IB to považuje za unilaterální krok Číny a nezodpovědný krok, který má obrovský dopad na bezpečnost letectví, ale zároveň narušuje status quo v regionu. Takže to samozřejmě považuji za expanzi Pekingu, pokud jde o civilní letectví a trasy civilního letectví Číny. A ohrožuje to regionální mír a stabilitu ve východní Asii. Není to v souladu se stanovisky Evropského parlamentu a naší zprávy ohledně implementace společné bezpečnostní a obrané politiky pro Hongkong. Já jsem byla stěnovou zpravodajkou pro tuto zprávu, eh, která byla schválena v prosinci 2017. Ráda bych se zeptala, co si o tom myslíte. Zda o tom víte a zda máme nějaké stanovisko eh, k tomuto konkrétnímu incidentu a pokud byste nám mohla sdělit, eh, jaké je. Claire Moody, která je místopředsedkyní SEDy, je dalším. Ano, děkuji, já se omlouvám, nebyla jsem eh, přítomná všem prezentacím. Samozřejmě, že se velice těším na odpovědi na ty otázky, které jste již zasněli. Pani, pane Skobele, vaše prezentace mě velice zaujala. My, vy jste tam hovořil o tom, že musí chránit eh, personál a ostatní eh, schopnosti, možnosti. Omlouvám se, pokud jste již pokryli některou část mých otázek. Znamená to, že Čína má takovou defensivní vojenskou strategii? Nebo spíše to je posun k ofenzivní vojenské strategii. V jiných, v jiných oblastech, konfliktních oblastech vidíme takzvanou proxy válku, která tam probíhá, to znamená státní subjekty, které se angažují eh, v zastoupení jiných zemí, v konfliktech, které probíhají v jiných zemích. Zda pozorujete něco takového, zda prvky takové hm, proxy války jsou součástí čínské politiky. A na závěr, omlouvám se, pokud už jste to pokryli, veliká obava eh, v této oblasti tkví i v kyberaktivitách na straně Číny. Státní aktéři, pokud jde o kyberinterference v různých oblastech života, především infrastrukturní projekty, ale i jiné domény. Děkuji vám. Děkujeme. Pan Galer má slovo. Ano, děkuji za slovo, za tyto nesmírně zajímavé prezentace, ty, které jsme měli možnost si číst tady s vámi. Rád bych se zeptala, zda nám poskytnete kopie těchto eh, prezentací. Myslím si, že pro všechny z nás by to bylo velice zajímavé. Ta jedna prezentace, tam byla taková ta obrovská mapa, různé Eh, pozice, přítomnost Číny. A já, když jsem se začal zajímat o zahraniční politiku na začátku 80. let, tak si pamatuju podobnou velikou mapu web červeného pavouka se tomu říkalo a v podstatě eh, v určitém časovém eh, období to ukazovalo na expanzi zájmu v Azii, v Azii, Africe, tenkrát Sovětského svazu. Byly tam různé předpovědi, ano, samozřejmě, jak se to bude vyvíjet, eh, některé ano, víme, že se to nesplnilo. Protože to nevzalo v potaz jeden základní element. Sovětský svaz byl diktátorským režimem jedné strany a nejsilnější složka byla vojenská v tomto režimu a najednou se celý tento systém eh, rozložil. Eh, v Číně je to trochu jinak. Eh, Čína má silnou ekonomiku, ale rovněž je to určitý diktátorský režim jedné strany. Proto bych se rád zeptala, zda tato skutečnost je zakomponována do těch projekcí do budoucna, protože i přesto, že jsou ekonomicky nesmírně silní, ale je to přesto přeze všechno země jedné politické strany bez adekvátních rozhodovacích procesů, bez ohledu na eh, rozvoj například v západní části jejich země, dále jsou nepředvydatelný i na domácí scéně, pokud jde o rozvoj v této části země. Můžeme očekávat, že budou ekonomicky pořád tak silní a že udrží eh, i toto momentum, pokud jde o stavbu lodí, letectvo, vyzbrojování a tak dále pokud nevezmeme v potaz tento aspekt, o kterém hovořím, to znamená tento strukturální deficit této hegemonie jedné strany, zda bychom to neměli začlenit do této rovnice, do tohoto obrázku. Padla tam určitá konkrétní čísla, proto bych se rád zeptal, zda pokud jde o Um, výzkumné schopnosti a tak dále, kromě teda těch čísel, uh, pokud jde o vojenský rozpočet Číny. Máme skutečné informace ohledně jejich výzkumu, vývoje um, ve vojenské oblasti, jsou tam nějaké statistiky. Víme, jak by to mohlo vypadat například do budoucna a tak dále. Děkujeme. Pan Frunzulika má slovo. Děkuji, paní předsedající. Rád bych poděkoval všem řečníkům. Rád bych řekl, že do budoucna by možná bylo dobré při diskuzích o takovém tématu mít zastoupeny i zástupce země, které se naše diskuze týká. Myslím si, že je důležité si vyslech, bylo by důležité si vyslechnout například eh, i stanoviska mm, Čínského institutu pro mezinárodní obranu, mm, americké přátelé a tak dále a tak dále. Já si myslím, že by to bylo takové vyváženější. Čína dosáhla v nedávné době obrovského pokroku nejenom v oblasti bezpečnosti a obrany, ale i z ekonomického ohledu. Proto bych se rád zeptal zástupců SVČ i Evropského institutu, jakým způsobem EU spolupracuje s Čínou na našem strategickém partnerství, protože víme, že se existuje strategické partnerství mezi EU a Čínou. Well, Mr. Skobel is not represented. Pan Skobel není zástupcem žádného státu není zástupcem Spojených států amerických. A každopádně Spojené státy americké jsou spojencem mnoha evropských zemí, které patří do NATO. Takže to není stejná situace. Paní Andrikiene. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych chtěla nejprve poděkovat našim řečníkům za jejich příspěvky a musím říci, že tento týden v Evropském parlamentu je všechno jaksi zastíněno Čínou a strategií obor. Už jsme diskutovali o screeningu přímých zahraničních investic, který bychom chtěli zavést v Evropské unii ve výbo- přes výbor INTA a uh, už teď pozorujeme v Evropské unii uh, následky těchto investic. Já jsem z Litvy, to je země u Baltského moře, a mnozí mi krajané si pořád myslí, že obrovská Čína nevidí Litvu u Balského moře a náš malinký přístav Klajpeda. Přitom máme čím dál více informací o tom, že eh, přístav Klaipeda je koncovým bodem jednoho z dopravních koridorů a je součástí eh, implementace strategie obor. A náš premiér eh, byl nedávno pozván do Budapešti na schůzi s čínským premiérem a Litva eh, nakonec podepsala protokol o záměru. A zase jde tady o implementaci strategie obor, takže my jsme součástí té velké hry a dělají nám samozřejmě starosti následky. Chtěla bych také zmínit, že situace ve východní Asii se nedávno dramaticky změnila. K těm změnám patří Severní Korea, samozřejmě vojenské posilování Číny, o kterém tu dnes hovoříme, včetně nedávných jednostranných rozhodnutí o využívání kontroverzních leteckých tras eh, u tajvanského pobřeží. A toto jednostranné porušení dohody z roku 2015 ukazuje, nebo je dalším příkladem toho, že Čína uh, usiluje o posílení své pozice v regionu pomocí nevojenských prostředků. To všechno v nás samozřejmě budí obavy. A toto porušení pravidel je vnímáno jako pokus Číny zakrývat své politické a vojenské zájmy vůči Tajvanu pod záminkou civilního letectví. E, pokud e, Tajvan chce získat e, úplnou nezávislost, víme, že tajvanský prezident Tsai, jehož strana požaduje nezávislost Tajvanu, a co slibovala v, ve volební kampani, tak eh, proti němu čínská vláda eh, vyhrožovala silou. A nedávno Čína posílila hlídky vojenských letadel i bombardérů u Tajvanu. Eh, Číňané také čím dál více usilují o izolaci Tajvanu tím, že nutí velké nadnárodní korporace, aby podnikali v Číně Eh, je to i hotelový řetězec Marriott, jsou to Delta Airlines a snaží se eh, odstranit Tajvan eh, ze seznamu zemí na jejich webových stránkách. Mám otázky na pana Mane. Za prvé, jaká je reakce Evropské unie na jednostrané porušení statu quo, který destabilizuje, které destabilizuje region? Jak eh, hodnotí ESVČ tyto, toto napětí mezi Čínou a Tajvanem? proběhla nějaká reakce nebo jakékoliv diplomatické opatření ze strany Evropské unie v reakci na toto porušení protože eh, si plně uvědomujeme, že eh, Tajvanu dělá starosti ta nová trasa eh, a i Mezinárodní agentura pro civilní letectví, orgán OSN, Eh, vnímá situaci. Víme, že Tajvan eh, není členem OSN a nemá s touto agenturou žádnou eh, přímou vazbu. Ředitelem této agentury je čínský občan Fang Lu, který upřel Tajvanu status pozorovatele. A pak mám otázku na další experty. Jak hodnotíte kroky Číny vůči Tajvanu? Děkuji, já také položím své otázky jakožto řadová poslankyně SEDE. A navážu na to, co už říkala eh, Dubravka Šujica a Lajma Andrikiene. Budu se ptát na civilní letectví a skutečné nebo virtuální blokování Tajvanu a eh, narušování bezpečnosti civilního letectví. Eh, letů z Tajvanu a na Tajvan, nejenom na letiště v Taipei, ale i některé e, vnitro tajvanské lety. A chtěla bych se zeptat pana Mané, protože tam operuje několik e, evropských aerolinek, které létají do Taipei. A jednostrané kroky Čínské lidové republiky ohrožují bezpečnost evropských občanů. A víme, že podle ICAO jestliže eh, máme sousedící letecké zóny, pak by měla vzniknout dohoda mezi eh, oběma zeměmi. Dohoda týkající se bezpečných tras pro civilní lety. Takže tohle si myslím, že je záležitost, kde bychom měli intervenovat, protože jde o bezpečnost evropských občanů. My se soustředujeme na svobodu eh, plavby a eh, u té vojenské síly se zabýváme spíše námořnictvem. Eh, Claire Moody tu zmínila také problematiku kybernetické bezpečnosti a kybernetického válčení, které nedávno uznalo NATO jakožto další oblast, kde probíhá válečné úsilí? Čínská lidová republika jakožto náš strategický partner s tím souvisí, nejenom Ruská federace. A já mám otázku tedy na všechny panelisty. Máme se od Tajvanu co učit? v oblasti kybernetické bezpečnosti. Vidíte tu nějaké formáty? Protože problematika uznání Tajvanu a našich vztahů s Tajvanem je velice problematická. Je to IT velmoc světa, i finanční Možná, že se od něj máme co učit a možná, že by stálo za to se od něj učit. Tajvan je v podstatě blokován Čínskou eh, či, lidovou republikou ale přitom e, významně přispívá ke globální bezpečnosti prostřednictvím boje proti pandemickým ohrožením. Je to země, která má obrovské zkušenosti se zdravotnictvím. Má to i svůj polský historický příspěvek, protože renomovaní polští vědci přispívali k těmto snahám. Takže možná, že by stálo za to zahrnout Tajvan do VTO, ne do dalších organizací. Myslím si, že by to bylo v zájmu občanů Evropské unie a i z hlediska globální bezpečnosti. Velice by mě zajímaly vaše úvahy na toto téma. Pokud jde o Severní Koreu a bezpečnost na korejském poloostrově, tak ta je zdrojem obav nás všech. Existuje nějaký způsob, jak zatlačit na Čínu? Jak říkal pan Frunzulika, je možné nějak ovlivňovat Severní Koreu, abychom zmírnili jaderné ohrožení kterým hrozí Kimův režim. Takže odpovídat v, budeme ve stejném pořadí. Nejprve pan Mané a potom paní Pejšová a potom pan Skoubel. Děkuji, paní předsedkyně. Já eh, odpovím eh, nejprve tomu poslanci, který zdůraznil, že možná jsou ještě ve hře další faktory, které se příliš nezohledňují při hodnocení eh, čínské mocenské trajektorie. Já jsem o tom už mluvil, že vojenské schopnosti a kapacity Číny se zvyšují ale je podle mě důležité zahrnout také geografii. Čína má hardware, ale když se podíváme na geografii, tak já bych označil čínskou zeměpisnou polohu jako jedinečně slabou. Je to velmoc spíše kontinentální která se dá snadno zadržovat a držet na úzdě. Takže jeden z problémů, které Čína má ve svých ambicích, spočívá v tom, že zhruba 200 mil od jejího pobřeží eh, narážejí její snahy na celou řadu spojených, eh, nebo spojeneckých států, jako je Japonsko, Korea, Austrálie, Singapur, Indie. A už to zdůrazňovali pan Skobel. Operace mimo toto území je pro Čínu eh, nesmírně problematická. Jakákoliv operace a tak to zůstane 40-50 let ještě. A veliký rozpočet na obranu nijak nezmění geografii. Pak jsem dostal otázku eh, ohledně obrané a bezpečnostní spolupráce EU a Číny. Je to spolupráce, která je teprve v plenkách. Jedna oblast funguje velice dobře a to je námořní spolupráce, zejména v kontextu Atalanty. Tady máme velice dobrou eh, koordinaci na operativní úrovni a snažíme se ji rozšiřovat. Jak víme, proti pirátům se nebojuje jen na moři, ale také na souši. A posílili jsme spolupráci s Čínou i na operace na souši v Somálsku a celém africkém rohu. Pak je tu další oblast, kde se spolupráce přímo nabízí a kde se spolupracovat snažíme. A to jsou uh, území, kde máme společná, uh, společné mírové operace. Jasným kandidátem je Mali. My se o spolupráci snažíme. Už proběhla setkání velicích důstojníků z obou stran Sepsali jsme seznam e, akcí, které e, bychom mohli e, podniknout společně a k mému osobnímu překvapení to zatím na to Čína nějak nereagovala, ta schůze proběhla už před rokem. Potom probíhají vysoké semináře o bezpečnosti a obraně u školení opravdu začínáme od nízkých úrovní, takže vzájemná znalost, abychom vzájemně věděli jeden o druhém, to je důležité. Proto zveme k účasti na těchto seminářích vysoce postavené důstojníky. A na tomto místě většinou vysvětlujeme společnou bezpečnostní a, zahrani- a obranou politiku, která naše protižky často velmi překvapí. ale zase, abychom eh, navázali na úspěch eh, mise Atalanty, máme další eh, plány, které příliš úspěšné nebyly. Proběhlo společné cvičení v rámci boje proti pirátům. Takovýchto cvičení bychom chtěli uspořádat více v budoucnu, což se zatím nestalo. Nedávno jsme pozvali čínského ministra obrany. V podstatě děláme, co můžeme, abychom e, posílili kontakty e, mezi EU a Čínou na úrovni členů štábu v Bruselu, v Pekingu i v oblastech, kde probíhají operace. Už jsem zmínil Mali. Potom další oblast kde bychom čekali větší ambice, větší snahu Číny, tak je e, doprovázení e, lodí účastnících se programu e, World Food. Čína naposledy doprovázela tyto lodě před několika lety. Ještě pár slov k formátu 16 plus 1. Tady máme důvod k obavám je tu eh, bilaterální dimenze, která je velice užitečná. Je dobře, že přijde čínský premiér a během jednoho dne se setká se všemi. Což je v rámci bilaterálních vztahů zcela normální a povolené. Ale pak to má ještě, pak to má ještě jednu znepokojivou dimenzi. Na začátku se 16 plus 1 hodně soustředilo na implementaci obor eh, v tomto regionu. To ale nikam nevede a to z toho jednoduchého důvodu, že čínská nabídka není konkurenceschopná. Pokud nejste z určité země, která eh, hledá jakýkoliv klacek, kterým by mohla být Brusel. Jinak ale čínská nabídka absolutně není eh, konkurenceschopná z hlediska úroků nebo z hlediska dalších podmínek. Teď probíhá inflace různých ministerských a jiných schůzek. A když už se nedá diskutovat o infrastruktuře, tak Číňané hledají jiné oblasti, eh, kde by se daly podniknout kroky, kde už ale máme evropsko-čínskou spolupráci. A pak je potřeba myslet také na subregionální dimenzi. My situaci monitorujeme, svém, svém, jsme svým způsobem přidružení, jsme zváni na alespoň tu formální část spolupráce, na ten summit. Pokud jde o Tajván, eh, já se omlouvám, ještě bych chtěla se opravit. Já jsem myslela VHO samozřejmě, ne VTO, protože jsem mluvila o zdravotnictví. Ano, to je oblast, kde se snažíme Tajvanu pomoci. Tady lobujeme pro Tajvan. Oslavujeme tedy členské státy a jiné podobně smýšlející aktéry. To znamená, že provádíme práci, která není na první pohled viditelná. Pokud jde o ten image, tak ano, to je další příklad toho, že Čína zvyšuje svůj tlak na Tajvan. Tajvan není členem žádného, žádné mezinárodní letecké organizace. Můžeme tady odkázat na bilaterální dohody mezi dvěma státy. To znamená, že letadla tedy nevstupují do leteckého prostoru, které, který je kontrolován Tajvanem. My tady uznáváme bezpečnostní dimenzi celého problému a to z, je, eh, z jednoduchého důvodu. Za těmi civilními letadly by se mohla skrývat eh, vojenská letadla. Ale já jsem si tedy poznamenal většinu názorů, která, které tu zazněly a eh, já si myslím, že by to tedy mělo být pro EU důležité téma. Doposud tomu tak nebylo. Děkuji, slovo má paní Pejšová. Ano, děkuji. Já doplním to, co řekl Christoph Mane. Pokud jde o Tajvan, tak to je velmi ožhavá záležitost. Ale podobně jako v jiných souvislostech eh, souvisejících s Tajvanem nemají tady mezinárodní aktéři mnoho možností jednat. A to se týká i Evropy. Pokud jde o bezpečnostní obavy, tak to by nepochybně mělo být jedno e, důležité téma. Problém je, že z perspektivy Pekingu se jedná o interní záležitosti a není to tedy je to tedy e, záležitost, která se týká pouze Tajvanu. Já mám pocit, že tato záležitost skončí podobně jako podobné e, záležitosti, které e, Eh, zahrnovaly Tajvan nebo Jihočínské moře. To znamená, že tady eh, bude nalezeno nějaké bilaterální řešení v rámci jednání a to tady bude nakonec eh, z, z pekinské strany chápáno jako projev dobré vůle. Pokud to srovnám s případem Addis, Eh, v čínské moři, tak to bylo unilaterální, jednostrané. Toto není tak eh, jasný příklad, ale jsou tu tady, byla tu vojenská letadla a eh, nedeklarovaná letadla Peking nereagoval, byla tu tedy určitá provokace, ale nakonec to tedy skončilo tak, že to bylo chápáno jako e, symbolický krok. Celkem za to tedy eh, Peking signalizuje, že nechce ztratit vliv Tajvanu zcela naopak a já se obávám, že to eh, bude mnohem intenzivnější do budoucna. V tuto chvíli slyšíme, že Tajvan bude tedy pěkným dárkem pro komunistickou stranu k jejímu stoletému výročí založení. To znamená, že pravděpodobně eh, se tato symbolická gesta, gesta budou množit, eh, což tu situaci nezlepšuje, ale bohužel nám tu Eh, nevznikají mnohé možnosti jednání mimo to, že tady budeme zdůrazňovat bezpečnost a že se budeme snažit semknout tu mezinárodní frontu, ale pokud jde o právní kroky, tak tady eh, bohužel tady velké možnosti nemáme. Pokud jde o strukturální deficit a vnitřní záležitosti, to znamená skutečnost, že jednáme s totalitním režimem, je tu tedy politika jednoho silného vůdce. Ano, Čína i její prezident jsou si vědomi toho, že vnitropolitická scéna a bezpečnostní prostředí jsou naprosto klíčové. Je to pro stranu tedy priorita číslo jedna. Je potřeba tedy investovat do protikorupčních kampaní nebo do otázek, které se týkají životního prostředí, veřejného zdraví, bezpečnosti potravin a tak dále. Já si myslím, že to jsou tedy věci, které jsou eh, na snadě a bylo řečeno, že právě pro komunistickou stranu je to jeden z těch nejdůležitějších problémů. Oni se tedy snaží Ehm, držet krok a e, snaží se tedy lépe zaobalit ty totalitní aspekty. Určitě to tedy e, berou v potaz a snaží se to nějak kompenzovat. Data o čínské obraně. E, pokud jde o otevřené zdroje, tak toho mnoho není. Já nevím, kdo se na to ptal. V každém případě Eh, ten, ta výroční zpráva o obraně tady má zvláštní kapitolu, která se tedy týká výdajů na, obrany, na obranu. Je to k dispozici na internetu a pokud o to máte zájem, tak se na mě eh, prosím obraťte. My to tady budeme v, Pro, eh, v Bruselu představovat v pátek. A konečně na závěr ještě jedna věc, to, na co se ptala paní předsedkyně, paní Fotiga, jak můžeme tu situaci ovlivňovat, tím se vrátím ke vztahu mezi EU a Čínou. Já si myslím, že pokud uznáme, že tedy eh, nezmůžeme moc eh, v těch čínských otázkách, v otázkách týkajících se čínského sousedství, tak přesto můžeme něco udělat v globálním eh, měřítku. Můžeme tedy vytvořit to mezinárodní eh, frontu, může to být mnohem konkrétnější, ať už se jedná o umluvu ANKLOS nebo o jiné systémy, jiné režimy. Myslím si, že bychom měli eh, trochu překročit to, že se všichni tedy že se všichni shodneme na to, že tady musí platit pravidla, měli bychom být explicitnější, konkrétnější a trochu vysvětlit, co se zatím skrývá. A podobné je to eh, s interakcemi na vojenské úrovni. Eh, nyní tady SVČ tady dělá eh, další kroky, rozvíjí aktivitu a já si myslím, že možná je to trochu odvážné, ale bylo by dobré, kdybychom tedy někdy požádali o to samé naše čínské protěžky, protože někdy eh, máme pocit, že eh, to není symetrické. A ještě jedna věc, která je na snadě, je potřeba se tedy poučit z příkladu Pira a dalších příkladů, dejme tomu Černá hora. Já jsem, ano, já jsem se snažila uh, uvést příklady uvnitř EU, Srbsko, Makedonie. V každém případě je potřeba, abychom chránili naši vlastní strategickou infrastrukturu. Uh, to je očividné. Nejde pouze o přístav, jde také o telekomunikaci. Já musím říci, že je to skutečně vnitřní evropský problém, ale uh, je zajímavé, že se o tom nehovoří víc. Pokud eh, například francouzi eh, eh, ze státní loděnice, tak to bylo tedy velké téma. Já nevím, jestli tedy má smysl jít do detailu, pokud jde o záležitosti jednotlivých členských států, ale v každém případě musíme jasně definovat, co je naše strategická infrastruktura a za ní se stát. Pireus a Pantota jsou tedy příkladem toho, že jsme že tady tady předem bylo požádáno o investice. U Hanbatota, v případě Hanbatota se tady požádalo Delhi a nepochybně eh, to tady má dopad. 16 plus 1. Nesmíme zapomínat na subregionální úroveň. 16 plus 1 je ta nejviditelnější věc, ale jsou tu i jiné příklady. Například Čína se snažila zvlášť jednat se zeměmi Středomoří nebo se skandinávskými zeměmi. Eh, z čínského hlediska to bylo tak, že k tomu přistupovali velmi uvolněně. Podívejte se, máme eh, společné zájmy. To znamená, že e, my se musíme zamyslet nad tím, do jaké míry je to tedy prosazování principu rozděj, rozděl a panuj, do jaké míry e, je to tedy, tedy nedodržování e, zásad. Ale minim, v každém případě se to řídí jednoznačným účelem. Ano. Ano, Omlouvám se, paní Pejšová, ale my máme velmi omezený čas a já bych byla ráda, kdyby dostal slovo i poslední člen panelu, aby se dostal ke slovu. To znamená, že v tuto chvíli má slovo pan Skobal. Ano, děkuji. Já odpovím na jednu otázku. Pokud jsem tomu dobře rozuměl, tak eh, otázka zněla, jestli Čína má obranou vojenskou strategii. Odpověď zní ano, ale oficiálně a já se vrátím k jednomu z těch klíčových dokumentů, ta Bílá kniha o obraně. To je o vojenské strategii. Konkrétně se tomu ten dokument věnuje. Čína říká, že má vojenskou strategii, že to je aktivní obrana. Já si myslím, že je to spíše takový klíčový princip aktivní obrana, které, eh, je to desetiletí starý princip a Čína v tomto dokumentu říká i to, že se tedy strategicky brání, ale zároveň se snaží eh, tedy být více aktivní, pokud jde o postupy a strategii. To znamená, že je to klíčový koncept. Já jsem se tomu velmi věnoval. Díval jsem se na různé doktríny analýzy, interpretace a obávám se jedné věci. Tento koncept trochu rozmazává hranici mezi obranou a útokem. Každá země si myslí, že se pouze brání. Buďme upřímní, já jsem o tom eh, četl celé knihy, nechci vás nudit detaily, ale mám pocit, že to je velmi problematické. Pokud se podíváme na Čínu. Vždycky eh, si myslí, že tedy jedná sebeobraně. Ano, oni příležitostně jednají v obraně, ale pokud se podíváme na oficiální popis čínského použití vojenské síly od roku 1991, tak vždycky šlo o eh, obranu před útoky. Samozřejmě, že experti mohou diskutovat o tom, jestli je to smysluplné nebo ne. Pokud se podíváme na invazi Větna, ve Větnamu v roce 1979, tak eh, to je tedy eh, příkladem použití tohoto eh, pojmu. A to je velmi důležitá věc. Číňané se chápou tak, že jsou velmocí, která se brání, která pouze chrání svoje vlastní zájmy. Nicméně problém je v tom, že jejich zájmy se rozšiřují, expandují na, celý, na celém světě a že získávají stále větší moc. To znamená, že ten způsob, jak Čína chápe svoji vlastní strategii, eh, je znepokojící. A teď ten komentář, který eh, chci pronést. Všichni, kdo studují téma čínské lidové armády, byli velmi ohromeni rychlostí, se kterou se čínská armáda modernizuje, rychlostí, se kterou se čínské armádě podařilo získat nové kapacity ve systémech obrany. Eh, daří se jim to mnohem rychleji, než eh, by si někteří analytici mysleli. A to je naprosto stěžejní. Já jsem ve svých komentářech, komentářích nechtěl nějak degradovat nebo podhodnotit ty výzvy, eh, které Čína znamená pro sousedy a v podstatě pro všechny země světa. Nicméně, když jsem hovořil o polovině 20. let tohoto století, tak si myslím, že to je důležité období, na které se musíme zaměřit. Kolegové v panelu hovořili o tom, že čínská armáda prochází e, zásadní organizační reformou a Někteří to přirovnávají k té zlaté válce, ke které tady došlo ve Spojených státech, ale v každém případě tyto eh, změny se nestanou ze dne na den. Budou trvat celé roky. A eh, v čínské lidové armádě tedy dochází k organizačním změnám, ale za šest nebo sedm let si umím představit, že tyto reformy už budou dokončeny a čínská armáda v podstatě bude schopna operovat v rámci toho nového systému. A to je ten horizont, na, na který bychom měli pohlížet, pokud tedy chceme zhodnotit, do jaké míry je tedy Čína vojenskou velmocí. Děkuji, pane Skobo. Bohužel, milí kolegové, musíme naše dnešní zasedání ukončit, protože někteří z nás se musí odebrat na jednání o Brexitu, eh, na řídící výbor pro Brexit a proto mi dovolte, abych poděkovala všem členům nebo všem eh, panelistům. Eh, byla to velmi zajímavá diskuze a prosím o potlesk. Děkuji vám.